Cominciamo, cominciamo i nostri lavori. Dobře, můžeme začít. Chtěli bychom přivítat předsedu Evropského parlamentu, pana Buska. Vítáme opravdu srdečně, děkuji, že jste se k nám dostavil. Pět let za eh, dřívějšího legislativního období jste působil v eh, v exekutivě a ráda bych vám předala eh, slovo. Týká se to Evropského energetického společenství. Je to velice zajímavý projekt. Je to tedy integrované Evropské společenství. Prosím, máte slovo. Eh, já velice vám děkuji, paní předsedkyně. Eh, já se tu cítím opravdu jako doma spolu s vámi, s členy výboru ITRE, protože eh, v posledním eh, <clears throat> legislativním období jsem strávil pět let v tomto výboru. Nyní to už není možné, nemám tolik času, ale mám před sebou ještě uh, rok a půl ve funkci eh, předsedy eh, parlamentu a já doufám, že se potom budu moci vrátit k vám a zúčastnit se eh, každé schůze. Jak již tedy někdo řekl, které je mým domovským výborem. Chtěl bych tedy prezentovat některé věci, které pokládám za velice důležité pro budoucnost Evropské unie. Chtěl bych Eh, vás můj výbor s těmito skutečnostmi eh, seznámit jako první, protože byly eh, prezentovány teprve jako politické myšlenky bez hlubšího vysvětlení. Jsou to tedy spíše politické úvahy, abychom posílili naše energetické společenství a e, doposud nejsou jasné žádné detaily. Chtěl bych s vámi tedy diskutovat o těch podrobnostech a také bych rád věděl, co si myslíte o celém projektu. Je dobrý pro naše společenství e, nebo máte spíše nějaké obavy? Chtěl bych o tom všem s vámi diskutovat. Jak asi víte, smlouva o e, společenství uhlí a oceli již vypršela, tato smlouva již neexistuje a já se domnívám, že právě nyní je důležité se vrátit k něčemu jako společenství e, uhlí a oceli, něco podobného jako před 60 lety. E, možná, že naši Eh, dědečkové a babičky nebo jejich prarodiče se nedovedli představit, že eh, před 60 lety vznikne společenství uhlí a ocely. Představte si to, v Evropě dříve nic takového neexistovalo a nyní podle mého názoru stojíme před nutností, abychom pokročili dále v řešení všech energií, eh, ropa, zemní plyn, výzkum, inovace. Stále ještě máme společenství pro jaderný výzkum to eh, stále existuje a je opravdu nesmírným přínosem. Evropská komise vynakládá velké úsilí, jak víte. Pan komisar Oettinger řekl, že první prioritou je eh, implementace stávajících zákonů a víme, že druhý energetický eh, balíček ještě nebyl realizován a eh, mluvě vůbec o třetím eh, energetickém balíčku. Narážíme na celou řadu problémů při vzájemném chápání, jak by měl vypadat třetí energetický balíček. Komise má v úmyslu zahájit nový projekt energetické účinnosti, strategie do roku 2020 nebo eh, struktura energie, eh, jaderné odpady a nebo eh, druhé vydání akčního plánu pro energetiku má záměr zabývat se tedy celou řadou dalších dokumentů a směrnic nebo e, e, jistota dodávek zemního plynu. O tom se bude na plenárním zasedání hlasovat za dva měsíce a hlasování e, ve vašem výboru proběhlo před několika měsíci chtěli bychom říct ještě jednou, naše energetické zdroje jsou omezeny v Evropské unii a čelíme eh, rostoucí konkurenci, eh, soutěži eh, o přístup k zdrojům kterých bude v budoucnu nedostatek. A za druhé, jestliže řekneme, že v dnešní době potřebujeme uh, něco jako evropské šampiony, ne národní šampiony. Ti by asi nebyli dostatečně silní, aby obstáli v globálním měřítku. Pokud se srovnáme s rostoucími ekonomikami, jako je třeba Čína nebo Brazílie, naši národní hráči, šampioni by eh, mohli narážet na problémy. Je třeba překonat tyto problémy. Dále máme problémy s řešením energetických problémů mimo Evropskou unii. Eh, naši občané možná Eh, nerozumí vždy politice, ale vždy pochopí, když se to eh, týká narušení eh, dodávek z třetích zemí. Musíme tedy společně řešit tento problém, protože společné řešení bude snazší a jistě Měli bychom podpořit spolupráci, pokračovat v diverzifikaci energetických zdrojů, usilovat o obnovitelné zdroje energií, eh, jaderná, eh, sluneční, eh, větrná, dále zachování energie, snižování emisí, snižování využívání fosilních zdrojů energií a u všeho je předpokladem výzkum a máme omezené nebo nepostačující společné zdroje ve prospěch inovací. Snad budeme potřebovat velké společné zdroje, abychom mohli inovovat výzkum, inovovat technologie potřebujeme eh, společně pracovat na vývoji technologií a potom eh, energetické propojení je velice důležité, abychom vytvořili společný trh. Jak bychom tedy mohli začít a postupovat pragmaticky? Jsou tu tři návrhy, jak bychom mohli společně začít posílit spolupráci vzhledem k vytváření energetických sítí. To propojování, jak jsem řekl, dále eh, financování nových strojů eh, energií, vzpomínáme si na ty strategické plány a pro ty jsme ještě nevytvořili finanční zdroje, to by nám velice pomohlo. A potom vytváření e, e, skupin pro nákup zemního plynu, to by mohlo být také velice důležité. A co to znamená z hlediska výzkumu, tyto společné e, skupiny pro nákup zemního plynu? Eh, na místo eh, vedení 27 bilaterálních eh, dohod, například s producenty ropy či zemního plynu, se můžeme opírat v tomto případě o stávající legislativu EU. A je možné tedy dojednávat do, společně dodávky a jsou to také dodávky e, ropy, zemního plynu mezi členy a dále e, využívání e, skladovacích kapacit. Bylo by velice důležité vytvářet tyto rezervy a mohli bychom narážet na překážky právní povahy. Nebudou úplně závažné, když si důkladně pročteme Lisabonskou smlouvu, která hovoří také o solidaritě v oblasti energetiky. Proč se zabýváme energetikou jako e, specifickým případem e, v Lisabonské smlouvě? Měli bychom e, si říci, ať zvolíme jakékoliv řešení, je důležité, aby Evropské energetické společenství mělo Eh, eh, alternativu pro členské státy, aby se připojili, kdy se proto rozhodnou. Je důležité začít v malé skupině členských států. Měli bychom eh, mít na paměti, že by bylo rozhodně lepší začít společně se všemi členy, ale pokud to možné nebude, měli bychom uvažovat o řešení alespoň pro devět eh, členských států. To by mohlo být schůdné řešení. A potom nakonec z toho vyplynou tři hlavní výhody. Bude to tedy ekonomika velkého rozsahu. Bude to velký objem. Možná, že je to proto, že jsem se před několika dny vrátil z Číny tak je tedy eh, velice snadné hovořit o ekonomice velkého rozsahu a my máme vlastně stejnou situaci v Evropské unii. My také můžeme mít ekonomiku velkého rozsahu, pokud eh, se spojíme eh, pro 500 milionů obyvatel zabezpečení energií. A my budeme dokonce lepší než Číňané. A za druhé, interně členským státem by to mohlo pomoci investovat do nesmírně nákladné infrastruktury a přenosových sítí. To je důležité a mohli bychom také eh, zajistit eh, větší právní jistotu pro energetické podniky dlouhodobé. Eh, bylo by to zajištění na velkém trhu, ve velkém rozsahu. Znamenalo by to stimulaci investovat a potom by to znamenalo prostředky pro výzkum a vývoj. Ne na globálním, ale na evropské úrovni, abychom byli tedy konkurenceschopní eh, v evropském měřítku. Dále eh, zelené technologie, eh, zachování energie a také jaderná energie. Máme své společenství pro jaderný výzkum a dále bod číslo 3, ta ekonomika velkého rozsahu eh, získá, eh, dává možnost eh, obchodovat opravdu o velké síle. To by nám mohlo umožnit nakupovat velké množství ropy a zemního plynu a i vést společně další jednání a tak snižovat ceny paliv a energií. Takže konku- zajistilo by to konkurenceschopnost našich ekonomik jako velkou výhodu. Měl bych ještě několik připomínek Eh, ke vztahům mezi Evropskou unii a Čínou. Pokud chcete, mohu se k tomu vrátit ke konci naší diskuze, protože bych eh, to nechtěla začlenovat do té hlavní diskuze, která se týká Evropského energetického společenství, ale je to také velice zajímavé říci si, jak vypadají naše vztahy, naše spolupráce s Čínou a se spojenými státy. Také jsem navštívil Spojené státy americké a můžeme eh, diskutovat o tomto problému ve vztahu k USA, jak řešit problém eh, klimatických změn. 80 klimatických problémů se dotýkají energií, takže obě oblasti společně klima i energetiku, jak je řešit ve vztahu k velkým mocnostem. Velice důležité budou naše vztahy, naše interakce. Pokud si to budete přát, vrátil bych se k tomu ke konci diskuze. Ale nyní Evropské energetické společenství. Co si myslíte o této eh, eh, myšlence? Jak k tomu můžeme přistupovat v budoucnosti? Děkuji vám. Grazie al Presidente per questa discussione. Velice děkuji, pane předsedo. Děkujeme za to, že jste zahájil dnešní rozpravu v našem výboru. Nyní máme čas na výměnu názorů a už se hlásilo mnoho kolegů. Já požádám kolegy, aby vyslovili své dotazy. Stručně, protože jich je velký počet. Nejprve pan Edge. Dobrý den, pane předsedo. Co se, co se týče tedy dnešního eh, odpoledne, tak já chci říci, že to už je po druhé, kdy od vás slyším tyto návrhy, tyto myšlenky. Poprvé eh, jsme si vyslechli tyto ideje od pana Žaka Delora ve Štrasburku. Jedná se o to, že je zde celá řada otázek, které zde nyní máme. Otázky, které se týkají tohoto evropského energetického společenství. Ptám se, zda členské státy pochopí, že je to v zájmu solidarity, aby se spojili. A je důležité, aby jednali společně, aby jednali ve shodě, aby spolupracovali. A pokud tomu tak bude, tak se také můžeme podívat, jaký to bude mít e, ekonomický dopad, e, jaké e, to, jaký to bude mít dopad na ekonomické zájmy. Pro nás bude důležité to, jaký to bude mít ekonomický dopad, ale také to bude důležité i v tom, jaký to bude mít dopad na občany Můžeme se třeba ptát na to, jak se bude zacházet s velkými podniky. Sta i velké podniky pochopí, že je důležité se spojit v zájmu solidarity a mm, že je důležité pracovat pro zájmy občanů. My jako politikové musíme bránit zájmy občanů a také zájmy koncových uživatelů. Další otázka, která zde vzniká, zní, jak budeme chránit evropské občany, jak budeme chránit eh, evropské spotřebitele v tom, když tedy bude existovat určitá jednotná cena navzdory eh, životním nákladům a cenám v jednotlivých členských zemích, protože je pravda, že jsou zde rozdíly, to musím brát v úmahu. Jsou zde někteří občané, kteří mají velice nízké příjmy. Co tedy budou tito lidé dělat a co pro ně chce udělat Evropská unie? Pokud chce být Evropská unie v budoucnu energeticky nezávislá, je důležité také zavádět do praxe různé alternativní energie. Zatím ještě stále závisíme na velkém dovozu energie, takže musíme tedy eh, vycházet z toho, že se musí stavět na budoucí solidaritě. Děkuji. Děkuji. Říká paní předsedající, mnoho eh, členů se hlásí o slovo, takže já navrhuji, aby nejprve jsme vyslechli asi pět otázek a poté na to můžete odpovědět. Takže nyní pan Balčitis, prosím. Ačiū, gerima pirmininkė, gerimas prezidentė. Paní předsedkyně, vážený pane předsedu, dnes nikdo nepochybuje o tom, že evropská energetická politika musí být výrazněji koordinována. Potřebujeme společná pravidla. Pravidla, která budou závazná pro každý z členských států. Přejeme si jednotný postoj při vyjednávání s našimi partnery a měli bychom být schopni nakupovat energie koordinovaným způsobem a zacházet s našimi zdroji, mít vlastní zdroje. Je celá řada dalších pozitivních cílů i pozitivních přání, ovšem dnes mám určité pochybnosti. Pochybnosti se týkají toho, že během první etapy energetického společenství do něj bude patřit jenom devět států a další státy do něj mohou vstoupit teprve tehdy, až k tomu budou ochotné. Zde nám opět chybí solidarita a mám pochybnosti o tom, zda nám zde nevznikne opět Evropa dvojrychlostní Evropa a zda nevytvoříme nějaký klub exkluzivních států, protože pak nebudeme mít rovné šance a také nebude platit solidarita. A tím potom budou trpět hospodářsky slabší státy, například i Bobalské republiky, nebudou mít strukturní nebo finanční možnosti, aby vstoupili do energetického společenství. Proto se domnívám, že potřebujeme dostat jasnou odpověď na otázku, jak by mělo energetické společenství vypadat. Neměli bychom v této věci tříštit Evropu. Pan Rubik. Děkuji vám. Děkuji hlavně panu předsedovi parlamentu, panu Buskovi, protože poznal, že je to aktuální téma. Evropa vyvíjí nezávislou energetickou politiku a měla by zde jít příkladem i v celosvětovém měřítku. Tak jako vždy o otázek smluv diskutujeme také o tom, jak mají být smlouvy financovány. A domnívám se, že jedním z důležitých témat by mohlo být to, že výnosy z aukcí s povolenkami CO2 by se mohly stát základem pro financování takovéto smlouvy, protože tyto výnosy z aukcí z CO2 vlastně pocházejí z oblasti fosilních energií a měly by být používány k tomu, aby se produkce a spotřeba fosilního typu energie odehrávala efektivněji a účinněji. Domnívám se, že je důležité také, aby postupy schvalování a v oblasti energií a sítí by probíhaly na evropské úrovni, tak aby zde rychle vznikl projektový rámec, který by zohledňoval eh, všechny záležitosti tak, aby bylo možné to realizovat rychle. Máme smlouvu Euratom a domnívám se, že potřebujeme určité vyrovnání, určitý druhý pilíř, který zajistí, že to nebude pouze Euratom, který bude jednostranně podporován na evropské úrovni, ale i všechny další způsoby získávání energie e, s nimi bude zacházeno rovnoprávným způsobem, tak abychom zde měli na jedné straně možnost financování a za druhé by vznikla jakási protiváha nebo pandán k tomu euratomu e, v oblasti dalších energií a jejich rozvodních sítí. Proto vítám tuto myšlenku a myslím, že bychom ji v našem výboru měli rozvíjet. Děkuji vám. Děkuji další poslankyně. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, že jste přišel mezi nás. A hovoříte o těchto důležitých tématech. Vidím zde dvě zásadní problémy, a to je výběr eh, zdroje energie a regulace trhu. Projekt Evropského energetického společenství tam je důležité zmínit také to, že neustále stoupají ceny spotřebitele, ať už jsou to soukromé domácnosti nebo průmysl, jak budou akceptovat toto společenství, když neustále budou stoupat ceny energií, nebo když bude docházet k fluktuaci cen. Potom zde máme také problematiku energetického mixu. Jak máme vysvětlit eh, občanům, jak vypadají rozdíly mezi jednotlivými členy. Některé, někteří z těchto členů využívají i jadernou energetiku a, nebo proud z vodních elektráren. Jak je máme vysvětlit, že mají platit více za energii, například z uhlí, když se předtím domnívali, že tím ušetří. A podobně se chci také zeptat, jak to vypadá s mezinárodními agenturami a soukromými podniky. Zda jim zde neodebíráme určité kompetence a jak máme vytvořit a kdo bude členem těchto konzorcí. To jsou všechno otevřené otázky. Zároveň mi dovolte, pane předsedo, říci, že vás samozřejmě chci podpořit ve vašem ambiciozním cíli. Děkuji. Pani Kavajo. Velice vám děkuji, děkuji, pane předsedo. Já vítám vaši iniciativu vytvořit eh, energetické společenství. Je to velice důležité téma. Evropská unie má již eh, energeticko-klimatický balíček a strategii a dohodu a dokonce i zde se nám podařilo že všechny členské státy schválili tuto strategii. Mám první otázku, jak eh, ta stávající strategie a stávající legislativa bude začleněna do této iniciativy vytvořit energetické společenství? A za druhé, mohl byste nám říci, jaké jsou výhody, kdybychom eh, do toho na začátku zapojili jenom menší skupinu členských států. Vy jste řekl, že to bude na nich záviset, až budou členské státy připraveny se k projektu eh, připojit. A co myslíte tím, až budou připraveny? Protože ta vůle tu je protože se již podílejí eh, na té energeticko-klimatické strategii. Již jste eh, hovořili o eh, právním základě pro tuto iniciativu a potom je velice důležitý bod financování. Pomůže to Evropě členským státům eh, vytvořit více finančních prostředků pro infrastrukturu, která se musí buď vytvořit nebo obnovit. A druhý bod, který je nesmírně důležitý v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu, protože energie je důležitá pro konkurenceschopnost průmyslu. To jsou opravdu velice důležitá témata, o kterých jste hovořil a myslím, že budou strategickými body vaší iniciativy. Děkuji. Děkuji. Čili ta první otázka zní, jak začleníte také tu stávající strategii do své iniciativy, protože zde máme velké množství různých směrnic a sdělení a cílů. Je zde celý balíček, eh, energeticko-klimatický balíček a tak dále. Ano, a nyní ještě kolega Žado, který zakončí první část tohoto, eh, těchto otázek. Děkuji, paní předsedající. Pane předsedo, jsem velice rád, že jste mezi nás zavítal. A je to docela mimořádná situace. Mě zajímá, jakou roli jste dnes zastáváte. Jste zde jako předseda Evropského parlamentu nebo jste zde jako člen uh, eh, řízení Evropské mm, rady? Zajímá mě vlastně, pro, v jaké roli jste dnes eh, přišel mezi nás. Myslím, že je důležité, abychom propojili a spojili naše prostředky na výzkum. Musíme si uvědomit, že co se týče výzkumu, tak eh, výzkum má vysokou úroveň na, eh, v Evropské unii, ale zatím to financování výzkumu není dostatečné. A vy hovoříte o tom, že máme podporovat všechny druhy energie, Eh, ty alternativní, ty klasické, jaderné a tak dále. Všechny, chcete podporovat všechny energie, ale když máte tedy pouze malou, eh, malý rozpočet, tak musíte hledat priority. Podívejme se například na projekt ITER, o kterém budeme hovořit dnes odpoledne. Příspěvek ze strany Evropy se v současné době už nyní má strojnásobit. Ten příspěvek měl být původně na celých 7 a nyní to bude 5,3. A to je pouze počátek. ITER nyní žádá o další navýšení rozpočtu. A tím pádem to bude vlastně dvojnásobek financí, které dáváme na obnovitelné zdroje energií. Ptám se, zda, co to vlastně děláme. Ehm, buď bychom tedy měli přestat investovat do určitých druhů energie, nebo tedy stanovit určité priority, jako je například energetická účinnost, obnovitelné zdroje. Ptám se, co vlastně chceme dělat, na co se chceme zaměřit. Děkuji a nyní již dávám slovo panu předsedovi, který odpoví na první soubor otázek. Protože jste možná nebyli všichni přítomní zcela ze začátku, tak bych ještě jednou chtěla pana předsedu uvítat na našem výboru a chtěla bych mu poděkovat za to, že tedy jako první eh, s touto myšlenkou Evropského energetického společenství zavítal na náš výbor ITRE. A nyní mu již dávám slovo. Děkuji. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše komentáře a dotazy. Samozřejmě, že nedokážu eh, okamžitě teď reagovat na všechny otázky a na všechny reakce, protože jsem již na začátku říkal, že se jedná teprve o počátek eh, celého procesu, celého, ehm, celé rozpravy. A začalo to vlastně, je to trošku podobný, eh, podobná, podobný proces, jako byl v 80. letech, když jsme začali vůbec přemýšlet o společném trhu. V 80. letech jsme přišli s tou myšlenkou společného trhu, v 90. letech se to všechno opět měnilo, protože se také změnila situace v Evropě. A eh, v té době byl v té době, když byl tedy předsedou Evropské komise Jacques Delors, tak tedy v té době začal ten projekt. A myslím si, že ten dnešní projekt má s tím eh, starším projektem Eh, mnoho společného. Dnes jste padly některé velice konkrétní otázky a já bych si právě možná vybral tyto konkrétní otázky a odpovím na ně jednotlivě. Nicméně tedy já vyberu zatím ty nejdůležitější komentáře, které se zazněly. Za prvé, otázka je, co potřebují evropští občané, co chtějí, co očekávají a co se týče jejich ekonomické situace. Uh, tak zde je důležité stále přemýšlet eh, v tom smyslu, že to Evropské energetické společenství zvýší objem, zvýší velikost a to bude mít pozitivní dopad. To znamená, z tohoto pohledu mohu říci, že můžeme očekávat spíše tedy dobré výsledky. A pokud přemýšlíme nad tím, jaký to bude mít dopad na naše spotřebitele, kteří zatím minimálně v některých členských státech nemají zatím jistotu eh, dodávek energií, tak je velice dobré, abychom si vydali tímto směrem. Chceme, aby zde byl velice dobře fungující vnitřní trh a to je právě odpovědí na vaše otázky, protože my zatím máme problémy s tím, jak eh, provádět třetí energetický balíček. Také chceme integrované a inteligentní sítě, které nám v tom mohou pomoci. Dále zde byla otázka na ceny. Mm, to byla otázka paní Grosetet. Neznamená to, že ceny budou všude stejné, eh, protože eh, dnes také máme sice jednotný trh, ale ty ceny jsou různé. A bude však možné, aby všechny problémy, které se objevují na poli energetiky, řešit jaksi najednou. Pro mě je takovým hlavním bodem to, že zde budou společné fondy, společné prostředky pro technologie, protože ty ceny také souvisí s technologiemi. Například, pokud by se nám podařilo vyvinout mm, a zavést do praxe lepší zdroje jaderné energie, tak by to nakonec bylo levnější. Ta energie by nakonec mohla být levnější. Podobně můžeme také vyvinout zdroje eh, větrné energie nebo sluneční energie a vyrábět tak eh, tedy eh, levnější energii a tím pádem můžeme eh, další prostředky společně vynakládat na výzkum, vývoj a inovace. Bude to jakýsi další krok poté, co zavedeme do praxe Evropský institut pro technologie. Také zde, také zde bude osmý rámcový program pro výzkum a vývoj nímž, eh, tedy, který již brzy začneme připravovat. A pokud se spojíme, tak jsem si jistý, že dokážeme na všechny tyto věci vynakládat eh, finance mnohem efektivněji. Dále zde byla otázka, kterou položil kolega Balčitis. Jedná se tedy toho, zda budeme mít určitou společnou vyjednávací pozici. Vy jste hovořil o tom, eh, že tedy na začátku by se Eh, účastnilo pouze devět zemí, ale já chci říct, že pro mě by to zase nebylo tak špatné řešení. Já jsem řekl, že tam je zapotřebí minimálně devíti zemí. Je třeba, aby se minimálně devět zemí dohodlo. Je to tedy minimální řešení, ale z mého pohledu to také není dost dobré řešení. Měli bychom činit eh, všechno pro to, aby to bylo ještě lepší. Co se týče právních možností. Jsou zde asi čtyři. Za prvé, můžeme pozměnit Lisabonskou smlouvu. Nicméně pozměnění Lisabonské smlouvy by bylo nesmírně obtížné a vůbec si to ani nedokážu představit, jak by to obtížné bylo. Takže toto bych rovnou vyškrtl. Druhá možnost je takzvaná posílená spolupráce. To je nejlepší způsob, která vychází z Lisabonské smlouvy. Znamená to tedy to, nejlepší volbou by bylo to, pokud by všechny země vstoupily do režimu posílené spolupráce. Vytvořili by Evropské energetické společenství a e, získali bychom také dostatečnou politickou podporu celé této myšlenky. Čili podle mého názoru Těch devět je tedy minimálně, podle mého názoru těch devět je málo. Nejlepší by bylo, aby to bylo všech 27 členských zemí a aby to bylo v režimu posílené spolupráce. Touto otázkou se zabývali i právníci a e, ještě tedy přemýšleli o dalších možnostech, tak, aby tedy byly respektovány různé, e, aby tedy byly respektovány evropské smlouvy, takže možná byste mohla být jakási jakási spolupráce v otázkách energie. Jsou to tedy takové, jsou to spíše právnické otázky. Je důležité, aby ještě právníci to prodiskutovali, zda na základě stávající Lisabonské smlouvy by bylo možné vytvořit taky jakýsi režim um, Evropského energetického společenství. Další možností jsou různá řešení ad hoc. Nebylo by to řešení dlouhodobé, ale krátkodobější. Například mohli bychom to třeba zmírnit pouze nebo zmenšit pouze na určitou menší oblast. Také jste byla na to otázka. Ptali jste se na to, zda bychom si neměli na něco zaměřovat. Takže je možné, že bychom si vybrali pouze určité oblasti, že bychom tedy se nevěnovali všem oblastem. Chci zdůraznit, že se jedná pouze o zahájení této diskuse. Já vám také všechny otázky ještě zodpovím písemně protože skutečně se domnívám, že tím zahajujeme vážnou, seriózní diskuzi. Další otázky. Eh, chci reagovat na otázku kolegy Rubiga, který hovořil o tom, jak bychom mohli využívat ty výnosy z aukcí CO2 efektivnějším způsobem. Ano, to je zcela jistě velice zajímavé. Myslím si, že konkrétně ve vaší zemi Eh, pane poslanče, tam to není tak zajímavé, protože vy tolik fosilních eh, zdrojů nevyužíváte, ale je to tedy zejména případ jiných zemí, protože zde také musíme přemýšlet tedy nad změnou klimatu. Měli bychom tedy brát v úvahu všechna možná řešení, všechny možnosti, které nabízí eh, Evropská unie. A právě třeba Euratom je velice dobrým příkladem spolupráce i ve výzkumu. Dále otázka paní Grosetet. Paní poslankyně se ptala na zdroje a také na regulaci trhu. Je pravda, že toto jsou eh, dva problémy. Eh, regulací jsme se zabývali ve druhém a třetím energetickém balíčku. Je však třeba, že potřebujeme jistou politickou podporu, jistý politický tlak, protože je nutné, aby se všechny členské země dohodly, že chtějí pokročit vpřed. E, pokud chtějí tedy nařízení o společném trhu, pokud chtějí právní úpravu o společném trhu, pokud chtějí jednodušší přístup k energetice, podle mého názoru by to souviselo i se snížením cen protože bychom zde měli ten efekt eh, úspor z rozsahu. A vy se ptáte na to, jak máme vysvětlit všem členským státům, že to stojí za to, abychom se tímto směrem vydali. My zde máme tři hlavní možnosti. Za prvé, posílená spolupráce, co se týče energetických sítí, protože lepší energetické sítě a společné prostředky na výzkum, to si myslím, že je, e, to bude znít zajímavě pro všechny členské státy. A pak je zde ještě ta otázka té skupiny pro nákup ropy a zemního plynu. A to si myslím, že bude asi taková e, nejobtížnější otázka pro všechny, kdo e, se o to chtějí zasazovat. Nyní zatím jak si bojuje každý za sebe a každý má své argumenty. A hovoříme o tom, zda by bylo možné, abychom o těch problémech hovořili se svými sousedy. To znamená, že Evropská unie jako celek by tedy eh, se dokázala domluvit a poté by jednala Eh, s dodavateli. Myslím si, že pro všechny by to bylo velice dobré, ale nejsem si jistý, zase na to dokážeme tedy dohodnout. Dále zde padla otázka paní Carvalho. Ptáte se na to, jak do toho zapracujeme, nebo jak eh, to souvisí s tou stávající strategií. Já si myslím, že ta stávající strategie eh, je v souladu s tímto, protože se snažíme vytvořit společný jednotný trh. Také jsem si vědomý toho, že zatím v té iniciativě je menší počet zemí, já bych chtěla, aby tam byli všichni. Dále jste se ptala na ten právní základ. Už jsem hovořil o těch možnostech. Ta první možnost, to znamená pozměnění Lisabonské smlouvy, je podle mého názoru vyloučené. Nicméně ty tři zbývající možnosti, tam bychom se nad tím mohli zamyslet a snad aspoň jedna z nich by se mohla použít. Uh, Další otázka se týkala financování. Financování jednak infrastruktury a financování také výzkumu. Obojí je důležité a určitě se nám to podaří mnohem snázeji, pokud se spojíme. No a pak se padla otázka, zda to také může posílit konkurenceschopnost našeho hospodářství. My chceme usilovat o konkurenceschopnost eh, v celosvětovém měřítku. Nechceme pouze navzájem zde soutěžit mezi sebou v Evropské unii. Čili je důležité, abychom spolupracovali a aby tedy Evropská unie celkově byla konkurenceschopnější v tom globálním měřítku. Tím jsem snad odpověděl všech těch pět otázek. A pak zde ještě padla otázka na naše priority. Je pravda, že to záleží na tom, co si vybereme. Vůbec ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Já zde pouze zmiňuji určité návrhy. Je pravda, že některé ty návrhy by vyhovovaly většímu počtu členských států, třeba energetická účinnost, obnovitelné stroje energie, protože víme, my víme, že každý členský stát má trošku jiné priority. Co se týče nových technologií, tak s nimi jsme teprve nedávno začali. Máme zde například tedy e, to zachytávání a ukládání CO2. Máme zde nové e, projekty nových instalací, které budou také částečně financovány Evropskou unii. Už jsme tedy v některých oblastech začali spolupracovat a ta spolupráce je prohloubená. Nicméně Nemůžeme takto dělat všechno a potřebujeme větší politickou podporu a větší politický tlak pro všechny společné akce v oblasti energetiky. A podle mého názoru by toto bylo nejlepší pro vznik Evropského energetického společenství a bylo by to také nejlepší pro evropský trh i pro evropské spotřebitele, pro evropské občany. Já si myslím, že by to bylo dobré pro evroobčany, protože zaprvé by to přispělo k nižším cenám a také k zabezpečení dodávek. Navíc by to ještě mělo i e, vliv na boj se změnou klimatu. To znamená, jsou zde tři důvody, proč to přinese přínos i evropským občanům. Tím jsem tedy snad odpověděl na tento soubor otázek ale pokud chcete, abych se nad vašimi dotazy zamyslil do hloubky, tak já vám také můžu na některé dotazy odpovědět písemně, protože to je skutečně otevřená diskuze. Zahájili jsme tuto diskuzi a budu tady moci schopen odpovědět některé dotazy i písemně. A nyní můžeme zahájit další soubor dotazů. Přihlásilo se o slovo ještě devět kolegů a kolegyni, takže první paní Claude Dovenes. All honor, this is very confusing. Pane předsedo, s veškerým respektem je to velice matoucí. Je to matoucí protože že za prvé nevidím, eh, z jaké pozice hovoříte, jaký máte mandát. Je to váš eh, osobní přístup eh, nebo kdo vám dal oprávnění mandát to předložit. Můžete nám v této souvislosti e, něco říci a také jsme pracovali na legislativě o jednotném trhu, o e, e, <clears throat> obnovitelných zdrojích, o energetické ke eh, efektivitě. Máme tedy opravdu velmi mnoho legislativy, velmi mnoho možností a pokud se chceme posunout dále u eh, efektivity, tak můžeme. Máme eh, různý typ legislativy u obnovitelných zdrojů energií také eh, v ohledně jednotného vnitřního trhu také právě byl finalizován třetí balíček. Před námi stojí finalizace eh, zabezpečení a eh, jistoty dodávek. Když tedy přicházíme s takovou velkou novou myšlenkou, musíme být velice obezřetní, abychom viděli, jaká bude interakce mezi těmi obrovskými myšlenkami v Evropě, která je již unavená po té spoustě smluv a v důsledku e, takového množství platné legislativy. Mohlo by to být zajímavé pro ty, kteří nečetli tu původní zprávu, která je eh, základem, protože v některých okamžicích, pane Busku, eh, konstatujete, máte e, e, něco, kde e, ve zprávě, která je základem, o tom není žádné stopy. Měli bychom postupovat strategicky, protože bychom hned vylili dítě i s vaničkou. Děkuji. Angelika Niebler, děkuji. Paní předsedající, mám dvě připomínky ze své strany, pane předsedo Evropského parlamentu. Eh, domnívám se, že je to velice dobré, že jste zde předstoupil a předložil eh, různé myšlenky. Myslím, že Evropský parlament by se měl chopit eh, iniciativy a formuloval myšlenky. Vy jste k nám přišel, abyste s námi o tom diskutoval. Jste vstřícný vůči různým vašim podnětům. Já si myslím, že tato iniciativa je velice dobrá a že nás, jakožto Evropský parlament, posílí. Mám také otázky, vím, že máme málo času, ale jednu otázku bych směřovala přímo na vás, ale mohu ji dodat i písemně. Trochu mě překvapila představa, že by se měla vytvářet společenství pro nákup ropy a zemního plynu. Eh, nebo jenom podporovat taková nákupní společenství. Eh, za to dávám otazník a kladu konkrétní otázku, jak si to představujete, protože já se na to dívám tak, že průmysl se sám dost dobře organizuje i nad rámec hranice evropských zemí. Když eh, se rýsují ekonomické výhody, tak uzavřou větší nákupní konglomerát, ale myslím, že je to záležitost jenom těch zúčastněných smluvních stran na eh, daných trzích. Kladu si otázku, jaké politické rámcové eh, podmínky jsou ještě zapotřebí v Evropské unii. To bychom měli eh, ponechat trhu a hospodářské soutěži. Myslím, že EU by do toho zasahovat neměla. Snad byste mohl tedy do toho souboru otázek začlenit i tuto otázku. Děkuji, pan kolega Ody, děkuji, paní předsedající. Pane předsedo, já vás vidím opravdu velice rád. Já jsem rád, že děláte politiku. To samozřejmě neznamená, že když vedete Evropský parlament, že byste se měl nudit, ale je vidět, že vaše práce vás opravdu těší. Chtěl bych ale Eh, vyjádřit formální obavy, i když eh, tedy jinak souhlasím, eh, týká se to toho energetického společenství. Vy, vy jste se zmiňoval o společenství oceli a uhlí a oceli na místo výroby zbraní. Potom se vytvořili hospodářské společenství a strávili jsme hodně času, než jsme přešli od toho výrazu společenství k unii. A nyní e, máme opět vytvořit společenství. A tak se kladu otázku, zda to není nesprávný návrh, protože e, lidé se v tom e, pomalu nevyznají, mimo jiné i někteří poslanci, protože úroveň, kde se to má co odehrávat na úrovni e, Unie, společenství, na vládní úrovni, kdo o čem e, rozhoduje Eh, heslo Řecko, co eh, se týká společenství, co ne. Mně se tedy ten výraz společenství nelíbí. A Lisabonská eh, smlouva nám umožňuje hovořit o Evropské unii. A co se stane, když nějaký stát opustí Evropskou unii? Pak se to dotýká unie, ne společenství. Jakou podporu, jakou politickou podporu máte pro tuto iniciativu? jsou eh, představitelé stát a eh, vlád za vámi, paní Podimanta? Děkuji. Ráda bych eh, hovořila trochu optimističtěji v důsledku krize, které nyní čelíme, jsme si uvědomili, že potřebujeme vlastně více Evropy a ne méně Evropy. A proto bychom všichni měli spolupracovat a postavit se za projekty, které nás budou spíše spojovat a ne oddělovat. Takže je to eh, úžasná eh, iniciativa vytvořit Evropské energetické společenství. Myslím si, že je v našem eh, zájmu Eh, tuto myšlenku podpořit a dát dohromady všechny členy Evropské unie eh, a získat je pro tuto iniciativu, aby se zavázali pracovat tímto směrem, aby se nevytvářely dělící čáry mezi námi, eh, které povedou k tomu, že z toho budou profitovat jenom někteří, aby byl program ambiciozní a úspěšný, tak potřebujeme eh, vytvořit eh, moderní, efektivní sítě, energetické sítě, které budou eh, zajišťovat ty služby, které jsou součástí strategie do roku 2020. Eh, ty všechny naše projekty jsou poněkud fragmentované a my potřebujeme soudržnou strategii na evropské úrovni. A co se týče sítí a soustav, máme různé pilíře, máme tu eh, podporu sítí pro propojení a je třeba modernizovat a propojovat stávající sítě v členských státech a zejména vytvářet inteligentní sítě. To je vše uvedeno ve strategii do roku 2020 ale to samozřejmě vyžaduje navýšit finanční prostředky, které jsou vyčleněny pro financování těchto energetických projektů. A může tato nová e, strategie soudržnosti, která je zapotřebí e, být uskutečněna bez vytvoření společných evropských zdrojů e, na podporu tohoto konkrétního projektu? To je tedy má konkrétní otázka. Paní Tomsen nyní. Mm, děkuji. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vy jste na začátku své prezentace zdůraznil nutnost implementovat stávající legislativu, která se týká například vnitřního trhu, je to, tedy, je to zejména směrnice o vnitřním trhu. Myslím si však, že to je to stejné, co vidíme v jiných oblastech. Je to signál toho, že stále ještě je před námi dlouhá cesta k tomu, abychom skutečně dotvořili společenství vnitřního trhu. V tomto výboru jsme se na, v minulém funkčním období dohodli na směrnici o obnovitelné energie. Také jsme se připravovali na COP15 a nyní hovoříme o tom, že nyní máme být těmi hlavními lídry světa, ale realita je taková, že Každá země se na tom summitu COP15 eh, profilovala sama, každý hovořil jiným hlasem. A eh, je prostě problém v tom, že Evropská unie není jednotná. Minulý týden jsem navštívila Kazachstán, eh, byla jsem součástí jedné delegace a Kazachstán také musí se vypořádat s otázkou, že tam jsou jednotlivé státy a každý má svůj vlastní zájem, každý eh, bojuje za své zájmy. Já se vás tedy ptám na to, jak vidíte možnost toho přesvědčit členské státy k tomu, abyste existoval jednotný trh v tom, jak eh, se, jak tedy řešit dodávky od vnějších dodavatelů, od Ruska a od dalších našich obchodních partnerů, s nimiž spolupracujeme protože eh, v současné, do, v současné době je to tak, že některé členské země vlastně mají eh, sami, tedy eh, působí samostatně, ale co se týče té vnější politiky, tak Evropská unie stále ještě není jednotná. Také mě zajímají vaše názory. Na začátku jste hovořil o tom, že chceme zlepšit své vztahy s Čínou a my s Čínou vlastně soutěžíme, my jsme konkurenty. Také se to Eh, týká například eh, situace s uranem. Eh, myslím si, že budeme celkově s Čínou spíše světovými konkurenty, takže mě zajímá váš názor. A také hovoříte o tom, že tedy to Evropské energetické společenství by mělo na počátku tvořit asi devět zemí, takže se k tomu můžete říct něco podrobněji. Děkuji nyní pan kolega Chichester. Děkuji paní předsedkyně. Pane předsedo, vážený kolego, pokud mohu říci, je to pro mě velice příjemné, že eh, tedy si zde opět mezi nás zavítal, protože si v minulém funkčním období pracoval právě v tomto výboru ITRE. Také bych chtěl vyjádřit svou radost, eh, že si uchoval i své vazby s energetickým, eh, Evropským energetickým fórem. Já se omlouvám, že jsem nestihl tvou prezentaci, nemohl jsem být přítomen, ale jsem Eh, na minulé, během minulého Štrasburku eh, tedy si velice laskavě mi svůj čas a vysvětlil si mi tento koncept. Já si myslím, že musíme všichni naprosto jasně pochopit, co se zde eh, navrhuje. A vypadá to, že zatím jsme to dost nepochopili, že jsme to nepochopili dost jasně. Já se ptám, co je zde nového? Navrhujete zde naprostou přeměnu, naprosté, naprostou totální změnu té evropské energetické politiky, protože zde již existuje velký orgán, který se věnuje energetické politice. Už o tom hovořil i můj kolega. Eh, také eh, si hovořil o tom, že by bylo možné eh, uvažovat o možnosti tedy pozměnění smlouvy nebo nových smlouvy, ale já si myslím, že skutečně v Evropské unii existuje určitá únava z těch smluv a z, myslím si, že by nebylo vůbec moudré, abychom celý tento proces již tak brzy po schválení Lisabonské smlouvy opět znovu e, začali. Co se týče ehm, programu pro jeho východní Evropu, tak ty začaly již v minulém funkčním období a ty fungují dobře. Myslím si, že bychom je měli podpořit. Také mám určité obavy, když jsem zde slyšel jakési hlasy minulosti, které se dnes vrací. Když jsem tedy slyšel ta slova nebo myšlenky, eh, pana Žaka Delora. Já chci tedy vyjádřit obavy, možná britské obavy, ale jsou to nicméně obavy. Myslím, že je zde riziko v tom, když chceme předkládat nové iniciativy nebo dokonce nové globální iniciativy. Je zde nebezpečí v tom, že jak si zastavíme, přerušíme to, co už jsme teď začali dělat a e, vznikne zde velké riziko, pokud chceme hovořit o změnách těch stávající legislativy. A podle, mé, podle mých zkušeností s Lisabonskou smlouvou, pardon, tedy s Lisabonskou agendou, s Lisabonským programem, Pamatuji si tedy, že když pan Kok přinesl, přednesl svou zprávu, kde hovořil o tom, že bylo minimálně dvě, že zde tedy bylo minimálně o 200 iniciativ více, než bylo zapotřebí. A nakonec to tedy vypadá tak, že s Lisabonskou agendou jsme v podstatě ničeho nedosáhli. Jediný přínos snad byl tedy v oblasti liberalizace energetiky a na tom jsme již předtím pracovali. Já sám jsem v parlamentu, v tomto parlamentu už se pracuji 16 let a celou dobu se snažím, celou dobu bojuji o jednotný trh, který bude plně liberalizován zejména tedy v oblasti energetiky. A zatím jsme toho nedosáhli a zatím máme před sebou ještě mnoho práce. Ale jak již zmínili další kolegové, myslím si, že jsme nyní předložili novou, eh, máme zde novou legislativu, byl to ten třetí energetický balíček. Musíme nejdříve počkat, až ho členské státy zavedou do praxe a podívat se, jak to bude fungovat. A to bude trvat eh, několik let. A pokud ještě vedle toho začneme dělat něco jiného, tak si myslím, že to přinese spíše riziko a že to nepovede k žádnému úspěchu. Chtěl bych ještě nakonec eh, říci takovou poznámku, takové malé upozornění. Během tedy toho minulého funkčního období k nás také navštívil komisař Palacio, který přišel s návrhem, jak řídit zásoby ropy. To bylo v době, kdy se řešil, kdy jsme měli obavy z celosvětových zásob ropy a tento návrh měl změnit systém měl změnit systém z toho, z toho režimu IEA a měl změnit počet těch eh, dnů, kdy, kdy mají ty země mít rezervy z 90 na 120. A také členské země měly, tedy zde, měly zde být nové pravomoci pro eh, nakupování ropy pro eh, zlepšení stability a pro další zásahy. To v podstatě byl postup, o který se pokusil prezident Clinton a tento pokus selhal. Eh, Evropský parlament zkoumal tento návrh a nakonec jej zamítnul. Zamítnul jej naprostou většinou při hlasování v plénu a dokonce to bylo zamítnuto dvakrát, protože se nám ten návrh, ten návrh vrátil. Eh, kolega Tormis a já a ještě další kolegové jsme v tom také hráli klíčovou roli, protože my jsme říkali, že se jedná o řešení problému, který neexistuje. Takže Jerzy, já tě prosím, nech nás dělat to, co jsme začali dělat, uvidíme, jak to bude fungovat a nesnaž, eh, nebo nechtějí po nás, ať děláme ještě více. Mm, děkuji my zde máme trošku obtížnou situaci, protože už nemáme dost času a přitom se ještě o slovo přehlásili další řečníci. Já tedy navrhuji, abychom požádali ty tři zbývající kolegy, kteří se hlásili o slovo, aby zaslali svůj dotaz předsedovi písemně a dovolte mi tedy, abychom ten krátký čas, co nám zbývá, věnovali na odpověď Samozřejmě, že můžete panu předsedovi napsat své dotazy a on vám písemně odpoví. Pane předsedo, eh, děkuji za slovo. Já si myslím, že už nemáme dost času, abych odpověděl na všechny otázky a také na některé vaše otázky neznám eh, přesné odpovědi, protože ta diskuse je teprve na začátku. Chci říci, že jsem velice překvapen a i rozladěn tím, co říkal kolega Claude Terms protože já jsem s ním přímo o tom hovořil. Já jsem přece s vámi hovořil o tom programu a e, vy jste věděl o tom, že sem přijdu, že e, také jsem o tom hovořil i s koordinátory politických skupin, že zavítám na váš výbor a že tedy zde předložím tuto iniciativu. A myslím si, že jeden z, jeden z nich jste byl přímo vy, Klode, takže já jsem překvapen, že vy jste překvapen tím, že jsem zde. Já se tedy omlouvám, Klode. je to tedy, já jsem velice překvapen. Také hm, hovoříte o tom, že zde e, nastěňují určité jiné myšlenky, než jsou v té zprávě. Ale jedná se o to, že dnes hovoříme spíše o určitých politických myšlenkách a tím vlastně reaguji na otázku Gilesa Chichestra. Vy řík, ty, ty říkáš, že my už, vy, že vy už děláte dost. Já to vím, ale pamatujete si, jaké byly diskuse, když jsme hovořili o tom třetím energetickém balíčku? Dnes potřebujeme politickou podporu některých politických myšlenek a e, to přichází e, z úrovně členských států, protože ničeho nedosáhneme bez podpory členských států. Samozřejmě, že my máme tedy metodu společenství, ale v některých klíčových rozhodnutích potřebujeme podporu členských států. A my víme, že to je závažné, protože je důležité, aby členské státy přijaly tyto myšlenky za své. A potřebujeme tedy podporu Gilesy. A Gilesy, ty se mě ptáš, na co je toto všechno, na, na, na co to je. Jde prostě o to, abychom získali velký politický tlak – a také i spolupráce výboru ITRE, výboru ENVY a dalších výborů. Toto je naprosto zásadní. A pokud, budeme, pokud chceme zacházet do detailu, tak samozřejmě, že je zde obrovské, nebo je zde velké množství právních předpisů. Já už jsem dával i příklady z Evropské komise, které jsou poměrně nedávné. Ale eh, nevíme, zda bude snadné nebo obtížné je zavést do praxe. Pravděpodobně to nebude tak lehké. Uh, proto je tedy důležité, eh, nebo chci zdůraznit tedy zejména tři body. Za prvé sítě, to je velice zásadní. Eh, protože víme, že s těmi sítěmi tedy je to ještě, to ještě není dobré. Za druhé, potřebujeme společnou strategii pro výzkum. Protože těch výsledků dosáhneme díky výzkumu a také díky novým technologiím ať už se jedná o obnovitelné zdroje nebo o úsporné energie. A ten třetí velice důležitý bod je to, že existuje velké eh, napětí, velké tření mezi členskými státy. A já se ptám, zda je to, zda je to nutné, abychom zde měli tisíce otázek, které se týkají Nabuka, Nord Streamu, South Streamu a dalších projektů. Myslím si, že to není zapotřebí. Uh, Měli bychom začít eh, přemýšlet eh, o těchto otázkách společně. A já jsem řekl, já jsem nyní zmínil tři hlavní body, ale myslím si, že to ještě nestačí, protože je důležité, aby zde skutečně existovalo společenství. To znamená, že zde bude podpora vašich i našich myšlenek. Bude to podpora myšlenek i toho výboru ITRE. A eh, členské země by měly tuto podporu také vyžadovat. A já jsem také, tedy eh, my jsme se dohodli s koordinátory. Já vidím zde, že koordinátoři zde sedí a vědí, že já jsem se jich zeptal, zda zde mohu tyto myšlenky prezentovat. Bohužel tedy nemám už teď čas, abych odpověděl jedno, jednotlivě na všechny otázky, které padly, ale ten hlavní, ta hlavní koncepce, ta je eh, Jde prostě o to, že zde je určitá nová myšlenka a my jsme na začátku celého procesu. Ptáte se, zda jsem hovořil s členskými státy. Ano, já jsem jich navštívil 14 nebo 15, 14 oficiálně. Hovořil jsem s premiéry, hovořil jsem s příslušnými ministry. Eh, hovořili jsme o tom, jak můžeme změnit svůj přístup k otázkám energetiky. A e, samozřejmě e, tam panovala dohoda, ale samozřejmě, že to byla pouze politická dohoda, nebyly tam žádné podrobnosti, protože skutečně ty mm, podrobnosti jsme začali řešit e, asi zhruba dnes ve tři hodiny. Dnes odpoledne ve tři hodiny jsme se dostali k podrobnostem. Předtím skutečně šlo pouze o politické myšlenky. A všichni ti politici v 15 členských zemích řekli, ano, ta myšlenka je dobrá, pojďme na ní zapracovat, protože my, členské státy, chceme mít eh, silnější společenství v otázkách energetiky. No, takže kolegové a kolegyně, děkuji E nello scusarmi ancora con i colleghi che non sono potuti intervenire. Děkuji panu předsedovi, omlouvám se kolegům, kteří se dnes nedostali ke slovu. Ať si myslíme cokoliv, je to jistě zajímavá myšlenka. Samozřejmě bychom o ní měli diskutovat ještě více. Thank you very much. Thank you. No, no, oh, yes, yeah, yeah, yeah, okay. Right, thank you. I'm very sorry. Okay. Sì, due minuti soltanto per consentire. Dámy a pánové, udělám si takovou dvouminutovou přestávku. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme. Paní předsedkyně, Mm, jsem si jist, že jste mě nechtěl přehlédnout. Paní předsedkyně prosí o klid. Prosím, pane kolego, máte slovo. Takže, vy jste mě jistě nechtěla přehlédnout ale dovoluji si připomenout schůzku koordinátorů. Měli bychom změnit náš způsob práce. Já vždy chodím včas, všechno si vyslechnu a je to skutečně nemožné, že se naše frakce nemohla v takto významné diskuzi vyjádřit. V budoucnu by to možné být mělo, i když to bylo nyní pod časovým tlakem ale měli bychom změnit způsob práce takovým způsobem, aby se klidně mohla vyjádřit každá z politických skupin a vyjádřit své názory, protože jinak by to bylo nefér. Eh, devo dirle, collega, che lei ha ragione su questo punto. Non è stata colpa mia, diciamo. Ano, pane kolego, to máte naprostou pravdu. Je mi to líto, ale bohužel to nebylo možné pro, pracovat celý tento seznam, projít ho celý. Prostě jsem to musela v určitou chvíli utnout kdy vypadalo, že někteří se bohužel nedostanou ke slovu. Musela jsem to takto udělat. Omlouvám se za to. Doufám, že proto budete mít pochopení. Byla to čistě náhoda na základě pořadí těch, kdo se přihlásili o slovo. Nyní zde srdečně vítám pana komisaře Ettingera. Omlouvám se za to spoždění, které nastalo. Teď se kolegové hlásili o něco déle o slovo a já doufám, že u druhého bodu našeho odpoledního programu budeme trochu stručnější Přikladení našich otázek. Pan komisař přišel mezi nás, aby nám představil zprávu, která byla schválena v komisi v Dubnu a týká se stavu implementace Evropského programu oživení energetiky. Je to něco, co by se mělo prezentovat zde v parlamentu a také se to týká změny nařízení vlast, možnost využívání prostředků, které nebyly vyčerpány. Prosím, pane komisaři. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za možnost vám představit náš nejnovější návrh, který je zcela čerstvý, byl přijat včera a týká se dosud nepoužitých a nevyužitých prostředků z Evropského programu oživení energetiky. Když mi dovolíte, seznámím vás napřed s tím, co se odehrávalo včera na Radě pro energetiku. Potom eh, tam šlo o standardy v energetice. Rada vítá Eh, přehled komise, která je také základem pro veřejnou konzultaci. Zásadní body včerejšího zasedání Rady pro energetiku se týkaly hlavně za prvé energetické infrastruktury, zabezpečení a také účinnosti energií. Je důležité, aby se váš výbor nyní aktivně zapojil do debaty o energetické strategii. To se bude odehrávat v druhém pololetí a jsem vděčný, že Evropská rada na své schůzce koncem ledna, začátkem února příštího roku pod vedením předsedy pana Rompoje se právě bude věnovat energetické politice Evropy na našem generálním ředitelství a v naší komisi vypracováváme celou řadu opatření, které potom eh, projednáme, o kterých budeme rozhodovat. Jsem eh, rád, že jste se dnes rozhodli o zprávě z vlastního podnětu a také by bylo dobré provést eh, slyšení na jaře, které by bylo součástí spolupráce s parlamentu. Jsem vám zde plně k dispozici další. Eh, bod včerejší eh, rady je ropná katastrofa v Mexickém zálivu. Mm, informoval jsem o všech aktivitách komise a také o plánovaném setkání s aktéry v oblasti eh, těžby ropy a i jednotlivých zemí. Bude to 14. července. Budeme se zabývat tím, jak pomocí prevence a optimalizace eh, bezpečnostních struktur můžeme zabránit tomu, aby se něco obdobného stalo v Evropě. A není k vlastnímu tématu. Parlament hlasoval asi před rokem o eh, balíčku oživení. My jsme za to vděční a Nyní to realizujeme. Bylo podáno 87 návrhů, ty byly hodnoceny a bylo jich vybráno 58 jako způsobilých pro spolufinancování. Zpráva komise, kterou uvádí paní předsedkyně ze 27. dubna, se týká realizace Evropského programu oživení energetiky a ukazuje nám, že jsme na správné cestě. Těchto 58 projektů asi bude znamenat 97% disponibilní částka je 3,8 miliard eur, tak 97% této částky asi vyčerpáme, takže to je opravdu eh, velice účinné čerpání. Podle dnešních znalostí budeme minimálně 114 milionů euro nebude možné zadat, protože jsou zde různé právní, technické a jiné důvody, které brání realizaci. 4. května jsem proto zde ve vašem výboru eh, v souvislosti s prezentací pracovního programu pro rok 2010 hovořil o našich plánech, co dělat eh, s těmito nevázanými částkami. Poté jsem se sešel s některými poslanci tohoto výboru a jednal s nimi bilaterálně. Komise včera náš, přijala náš návrh na změnu nařízení a tam se stanovuje, že tyto nevyužité prostředky a také eventuální další disponibilní eh, prostředky je možné využít z EEPR. Takže máme zde principiální zmocnění k tomu, abychom ty prostředky použili nově, aby po uplynutí lhuty nepropadly. Tento návrh je v bodu odůvodnění 7 nařízení EPR a sice plán komise, aby se nevyužité prostředky v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie mohly použít. Domníváme se, že eh, se nám podaří toto stoprocentně dodržet. Hodláme vyvinout nástroje pro obnovitelné zdroje energie a inovace v energiích, hlavně eh, jde o realizaci v městském komunálním prostředí. Vyvíjíme synergie s dalšími výdaji EU abychom maximalizovali účinnost v oblasti energie. Jak jsem uvedl, jak uvádíme v návrhu, chceme využít možností strukturálních fondů a fondů soudržnosti, propojit je více a více na ně upozorňovat. Rád bych zde upozornil na použití těchto prostředků například při eh, energetické účinnosti budov. Také potrhnu to, že toto je ve smyslu naší strategie Evropská unie 2020 pro růst a pracovní místa. Navrhujeme, aby udržitelné projekty týkající se eh, veřejných i soukromých budov, eh, dálkové přenos eh, energie, tepla, čistá veřejná doprava a také lokální infrastruktura, smart grid, smart meters byly podporovány z těchto zdrojů. Je to tedy velice široké spektrum možných aplikací, kde v konkrétních případech není, nejsou třeba ty částky, které máme v celkovém programu, takže nám to umožní dotovat modelově celou řadu projektů, abychom mohli podpořit různá de- decentrální zařízení, je Eh, jsou příjemci eh, lokální státní zpráva, takže my sázíme na místní starosty, protože oni jsou zapojeni do praxe a jsou zárukou rychlé realizace. Podle návrhu příslušného finančního nástroje pomocí tzv. finančních prostředníků, kterými jsou naše finanční instituce a banky, ty budou fungovat v této funkce mají se zasadit o to, aby prostředky EU byly používány co nejúčinněji. Tak se má také maximalizovat rychlý účinek investic v EU a má se zvýšit hospodářská aktivita a vytvořit pracovní místa. V souladu s nařízení EEPR má tento specifický finanční nástroj se omezit na takové nástroje, které jsou rychlé, měřitelné, mají dopady na hospodářskou obnovu v EU, anebo zvyšují bezpečnost energie, bezpečnost zásobování energie, anebo snižování skleníkových plynů. Kritéria nařízení EEPR by se měly komplexněji zaměřit na výběr opatření v rámci této facility. Dále chceme také jistě ve vašem zájmu usilovat o geografickou vyváženost projektů v tomto novém balíčku. Času je málo, změna nařízení musí být schválena radou a parlamentem do konce roku. Návrh komise byl proto vypracován takovým způsobem, aby reflektoval dohody z loňského roku a zároveň, aby byl co nejúčinnější a měl co nejrychlejší dopady na trvalou udržitelnost i na hospodářskou obnovu. Doufám, že na základě toho s dobrou vůli všech zúčastnění budeme moci dodržet harmonogram. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem ochoten vám kdykoliv vysvětlit další detaily i po tomto zasedání a těším se na naši spolupráci v příštích eh, měsících při realizaci tohoto návrhu. Děkuji. Apriamo gli interventi. Děkuji, pane komisaři, a teď se dostáváme k seznamu řečníků. Prosím, Buďte struční. Pan Rubich, ano, děkuji. Paní předsedající, děkuji, pane komisaři. Děkuji vám zejména za to, že ta realizace bude eh, postupovat velice rychle. Mě zajímá 3,98 miliard. Je to tedy potenciál na celé období. A co se stane se 114 miliony, které tedy zbydou? Co se s tím stane zcela konkrétně? 3,98 eh, miliard, to je celkový eh, finanční eh, rámec, který se má vynaložit k snížení dopadů krize. Dává to k dispozici parlament a rada a to budeme realizovat. Součástí programu znáte, týká se to CCS, týká se to výzkumu obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti. A již tenkrát bylo stanoveno, že uvolněné prostředky se budou vynakládat eh, na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. S jistotou máme tedy nyní těch 114 milionů, ale já nevylučuji, že v nadcházejících týdnech Eh, se stane ještě eh, skutečnost, že nějaký eh, projekt se neuskuteční v důsledku právních překážek, nedostatku kofinancování ze strany žadatele, proto je to koncipováno tak, že další nevynaložené prostředky, jako těchto 114 milionů, se co nejrychleji vloží do projektu na podporu energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů zdrojů energií. Pokud se tato částka zvýší, budu vás o tom informovat. Aby to všechno probíhalo rychle, tak si představujeme malé projekty. Některé příklady jsem již uváděl, zejména na místní, na komunální, ale i soukromé úrovni. Tedy z těch 114 milionů bude financován začný počet projektů eh, v většině členských států. Slovo má pan kolega Šacimakakis. Pane eh, komisaři, nejprve bychom chtěli položit několik otázek a eh, prosím vás potom, abyste na ně eh, souhrně odpovídal. Děkuji, děkuji také za informace, pane komisaři, a také za to, že jste nás tak rychle navštívil. Je to téměř 60 projektů, které byly schváleny. Mnohé z nich se týkají obnovitelných zdrojů energii. Myslím zejména projekty větrných parků. Ta podpora je velice dobrá, ale všichni víme, čím více projektů obnovitelných zdrojů energií budeme uskutečňovat, tím větší potenciál skladování energie budeme potřebovat. Jak to bude vypadat procentuálně? Kolik projektů se týká skladování a do jaké míry těch nevyužitých 114 milionů euro můžeme eh, využít právě pro takovéto projekty? A vy jste řekl, že projekty soudržnosti se musí zmodernizovat ve smyslu eh, skladování energie. Co se plánuje? Jednáte již eh, s kolegy, zejména s panem Hánem, s novým komisařem? Pán van Nistelrooy. Pane předsedo, děkuji, děkuji vám. Děkuji vám také za rychlé informaci, pane komisaři protože my jsme tedy vyjádřili, že se chceme věnovat takovým projektům, které mají evropskou přidanou hodnotu a hlavně jsme souhlasili s infrastrukturou, s těmi velkými projekty větrných elektráren a také s projekty skladování CO2, CCS, abychom to realizovali na evropské úrovni. A také jsme řekli, když to nezvládnete, nebo když to nezvládneme, já si myslím, že 90-70%, že je skutečně dobrý výsledek, ale takže kdybychom to nezvládli, tak eh, parlament cítí potřebu, abychom skutečně měli takový zacílený balíček rezervní a ten se týkal energetické účinnosti. A když vás nyní poslouchám, tak ta částka, která se zdá být veliká, 114 milionů, rozdělená na všechny členské země chcete rozdělit celou řadu peněz, ale já si myslím, že bychom si zde měli vybírat. Například, když se podíváte na jednotlivé státy, že mají své akční programy, každý členský stát má svůj akční program, tak jaká je potom přidaná hodnota, když už budeme zdvojovat to, co už stejně členské státy dělají? Mě by to zajímalo podrobněji, ale možná, že to přijde v tom návrhu, který vy nám předložíte a který my budeme zde projednávat. Tedy jak chcete učinit to rozdělení? Jde o to zabránit tomu, abychom to potom rozdělili na tisíc a jeden projekt a tím také to trochu ztratili. Já bych chtěl, aby nám vysvětlil, jak to má být zaměřeno. Jinak si myslím, že jsme na nasměřováni dobře a byla to plánováno jako akce v době krize, tak pak je důležité opravdu vydat ty peníze rychle. A vy jste hovořil o tom okruhu starostů, kteří možná mají na stole eh, konkrétní projekty. Tak vám děkuji za pozornost. I'd like to say thank you to the, um, Děkuji, já bych chtěla poděkovat panu komisaři, protože to je velice Eh, vítané oznámení. Zcela jistě ho vítáme. Možná však může vzbuzovat určité frustrace u některých poslanců parlamentu, protože během vyjednávání toho původního plánu hospodářské obnovy jsme se velice snažili, abychom tam také dokázali protlačit určité finance na energetickou účinnost, protože jsme si uvědomili, že energetická účinnost uh, je něco, co může mít okamžitý vliv na tvorbu pracovních míst a na stimuly do ekonomiky. Ale ukazuje se, že to první kolo jsme sice vyhráli, ale ještě zde budou určité problémy. Nicméně je naprosto vynikající, že zde je nyní e, zvlášť vyčleněná položka. Myslím si, že to, že máme vyčleněné prostředky, tak to je nesmírně důležité. A důležité je, abychom také spolupracovali s Evropskou investiční bankou a dalšími eh, subjekty, abychom mohli využít i pákového efektu, abychom mohli eh, díky těmto penězům získat ještě další finance. Je to důležité například pro obce nebo pro skupiny podnikatelů, protože oni nyní mohou získat eh, tu podporu, kterou možná v minulosti dostat nemohli. Já mám pouze jednu takovou stručnou otázku. Očekáváte určité problémy s radou? A také otázka, jak rychle si myslíte, že můžete dostat eh, souhlas parlamentu a rady? Děkuji. Pokud na to můžete tedy odpovědět eh, stručně a přímo. Děkuji. Nyní pan Klot Turmes. Pane komisaři, děkuji vám velice za tento návrh, který je plně v smyslu toho, co Evropský parlament eh, požadoval a my si vážíme vašeho osobního eh, nasazení této záležitosti stručnou otázku. Na radě včera Jednal jste s ministry již o e, tomto pozměňovacím návrhu, protože parlament e, jednotně stojí za tímto návrhem a otázka bude znít spíše, zda rada e, nalezne většinu, abychom mohli tedy pokročit. Slovo má kolega Balčitist a tím uzavíráme seznam řečníků. Takže na seznamu mám ještě pět řečníků. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, rád bych vám poděkoval a poblahopřál vám vašemu rozhodnutí a vůbec k vašim aktivitám v oblasti energetiky. kdy se snažíte, aby se Eh, vytvořil jednotný systém, abychom se oprostili od izolace jednotlivých regionů. A v této souvislosti je nesmírně důležitá solidarita. Bez ní se nepodaří uskutečnit eh, tyto cíle. Nás, mě váš postoj nesmírně příjemně překvapil. Také eh, co se týče jednání se třetími zeměmi a zajištění dodávek energií do EU. Řekl jste, že tato jednání by měla probíhat na úrovni Evropské unie. Potěšilo mě eh, vše, co již bylo učiněno a doufám, že ne 114 milionů, ale dokonce více prostředků bude k dispozici, abychom vytvořili eh, společnou energetickou soustavu abychom nejenom mohli pomoci zemím, ale aby se zlepšila situace na světovém trhu s energiemi. Kolega že? Și totul Chtěl bych vám poděkovat za vaši iniciativu a dobrou vůli eh, nalézt eh, finanční prostředky pro energetiku, jak již řekla celá řada kolegů. Eh, zdá se mi, že tyto nevyužité prostředky jsou na nízké úrovni, zejména co se týče podpory eh, energetické účinnosti budov. Samozřejmě můžete počítat s naší podporou a budeme se vám snažit v této specifické oblasti pomáhat. Paní kolegyně Kolaska Bobinská. Eh, Pane komisaři, děkuji, že máte tak dobré vztahy s Evropským parlamentem. Doufáme, že kdyby došlo k nějakým nesrovnalostem ve vztahu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, ale spíše s radou, že budete naší straně, protože my opravdu podporujeme eh, myšlenku solidarity, solidarity v oblasti energetiky, což je eh, myšlenka blízká vašemu srdci. Chtěla bych se zeptat eh, na náklady na projekt Nabuko, Řekl jste, že některé části pravděpodobně nebudou realizovány, že některé prostředky e, nebudou vynaloženy. Ráda bych tedy věděla, jak to bude vypadat s projektem Nabuko. Nyní e, dovršíme tedy toto kolo dotazů. Pan Odí. Pane komisaři, Přislíbil jste, že se budete snažit s námi dobře spolupracovat a také jste svůj slib splnil. Mezitím jste se dobře zapracoval a máte pocit, že Evropská unie investuje dostatek vzhledem k tomu, že před námi stojí tak velké výzvy e, nás nástroje společenství by měly stabilizovat finance, ale dále jde ještě o otázku růstu. v oblasti energetiky máme ještě eh, nevyužitý schodek. Když se podíváme, kolik prostředků musíme financovat, jsou to projekty Galileo, ITER, eh, hovořili jsme také o internetu. Máme dostatek prostředků, investujeme dostatek prostředků abychom zde eh, zrealizovali něco rozumného pro eh, naše občany a zejména v oblasti energetiky. Eh, investujeme dost? Hlásí se prosím ještě někdo o slovo? Já jsem řekla, že seznam je vlastně vyčerpáno. Dobře, děkuji, pane komisaři. Čekali jsme na tuto iniciativu a opravdu si eh, velice ceníme, jak jste tento návrh sformuloval. Myslím, že je účinný a rychlý. A když hovoříme o těch 114 milionů eh, eur eh, jako kofinancování ze strukturálních fondů z EIB, tak potom ta částka bude značně vyšší, ale já předpokládám, že poroste také proto, že budou některé nevy, eh, naložené prostředky eh, před eh, koncem roku. Ale co mi dělá starosti, že se také snažíte snižovat byrokracii při jednání o balíčku pro ekonomické oživení jsme o to bojovali. E, e, potřebujeme tedy rychle výsledky, pracovní příležitosti. Jsou to dlouhodobé projekty s e, dlouhodobým plánováním, než následuje ta fáze, která přináší výsledky. E, v současné situaci v Evropě potřebujeme, aby byly projekty velice rychle e, zahájeny a e, při jednání je zapotřebí podporu, aby ty projekty byly snazší na regionální, místní úrovni, úrovni společností. Můžete tedy počítat s podporou Evropského parlamentu, protože víme, že potřebujeme rychlé projekty pro energetickou účinnost, co vytvoří pracovní příležitosti v Evropě ještě tento rok, v příštím roce a ne až v roce 2020. Pan kolega Gírek má slovo. milionů, to jak z neba nám spadlo. Děkuji, pane komisaři, 114 eh, milionů eh, není příliš eh, vysoká částka. Já doufám, že se vytvoří ještě větší částka, protože ve hře je velice důležitá otázka, kterou v ně, jste v Německu vyřešili velice dobře a je třeba, abychom to řešili i v jiných eh, zemích, jako v Polsku. Co se týče regionálních fondů, pouze 2% byla použita v oblasti bydlení a pro modernizaci byt výstavby. A to jsou všechno projekty, které se mohou realizovat rychle. Je třeba modernizovat eh, eh, stávající budovy a to by přineslo obrovské efekty. Je třeba eh, vytvořit příslušné projekty a také by to vytvořilo pracovní příležitosti. Takže co se týče nových členských států, zaměřte se prosím také na budovy Pan kolega Žado má slovo. Euh, Děkuji. Myslím si, že bychom měli říci jasně, že hovoříme o tom, že došlo k čerpání asi 97% celého toho plánu a zbyly 3%, což je tedy 114 milionů. Tak to jsem to pochopil. A nejde o to, že 97% těch financí nebo těch projektů, které již byly zadány, na, na to už byly vyčleněny prostředky na těch 97%, tak jde o to, že tam je ještě víc projektů, na které ty, projekt, na které ty finance nebyly vyčleněny. A já se ptám, jak to bude v těch nastávajících, v těch následujících letech, protože některé projekty byly zamítnuty, a nedostali prostředky, tak budou tyto projekty jaksi upřednostněny? A je tedy možné, aby ty zbylé peníze byly využity pro tyto účely, zejména pro energetickou účinnost? Děkuji. Nyní paní Kristina Eily. Pardon, Kristin Eily. Pane komisaři, struktura bytové výstavby v Evropě se dělí v podstatě na eh, dvě oblasti. V nových eh, zemích eh, v někdejší socialistické ekonomice je z 60-70% bytová výstavba ještě v veřejných rukou, je to majetkem obcí. A když hovoříme o tématu energetické účinnosti a vynakládání prostředků, tak problémem jsou e, investiční cykly e, těchto e, komunálních bytových podniků. Nestálo by za úvahu právě tyto prostředky použít spíše jako pákový efekt, abychom vytvořili nástroje spolu třeba s Evropskou investiční bankou, abychom řekli, že budeme mít k dispozici finanční nástroje, které nemůžeme zajistit z pouhých subvencí. Máme problematiku Bazilej 2. Část v východním Německu nebo i v některých východoevropských zemích eh, tyto eh, komunální bytové společnosti již investovaly před eh, pěti lety eh, investice byly učiněny a banky mají problémy, aby eh, se pustili do dalšího kola eh, financování, protože příjmy se dají dosáhnout velice těžko nebo středně a dlouhodobě, aby to odpovídalo těm mezinárodním nájmům. Takže vynaložení prostředků v těch zemích, které mají vysoký podíl bytové výstavby, je třeba strukturovat jinak než v nových členských státech nebo v nových spolkových zemích Německa. Proto otázka, neměli bychom přemýšlet o tom, abychom ty prostředky, které máme, použili spíše jako pákový efekt, jak je eh, skombinovat s eh, prostředky z strukturálních fondů a zvážili možnosti financování třeba přes Evropskou investiční banku, jinak nebudeme moci zajistit financování v takovém velkém rozsahu. A ještě jednou bych vás poprosila, abyste kladli otázky opravdu stručně. Děkuji, pane předsedkyně, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že se snažíme klást eh, co by prioritu snižování emisí CO2, pardon, emisí celkově skleníkových plynů. Dále hovoříme, jsou zde 4 miliardy eur ve strukturálních fondech. Snažíme se tedy abychom tu energetickou politiku zlepšili a dosí, docílili cíle 20 Tento Evropský fond společně s Evropskou investiční bankou Tak já si myslím, že to přinese určité prostředky, ale potřebujete ještě více prostředků. Potřebujete také přesvědčit soukromé banky, aby se toho zúčastnili, aby se zapojili do toho řetězce, jak snižovat skleníkové plyny. A je důležité, abyste zaujal takovou pozici, abyste dokázal přesvědčit soukromé banky, aby se do toho také zapojili. Děkuji, říká paní předsedkyně, nyní paní Tykau. Dvě minuty. Děkuji za slovo. Pane komisaři, začátkem loňského roku hovořila komise o jedné miliardě eur, která měla být vynaložena na zvýšení energetické účinnosti a potom bylo schváleno nařízení, potom iniciativa Smart Cities, kde bylo řečeno pouze to, co nebude použito z eh, programu pro oživení se použije za účelem projektu Smart Cities. Jsme rádi, že 114 milionů chcete použít na energetickou účinnost, ale tato částka nestačí. Jde tedy o otázku, když budete spolupracovat s panem komisařem Hánem a v roce 2010 po přeskumu v polovině období e, zvýšíte čerpání z fondů a zaměříte se spíše na e, energetickou účinnost. A co se týče dalšího rozpočtového období, počítáte třeba s tím, aby 4 e, která jsou e, zaměřena na energetickou účinnost, byla v budoucnu ještě navýšena. Pane komisaři, máte slovo. To byla celá smršť otázek. Pane eh, komisaře, máte slovo. Dámy a pánové, eh, to, co vám leží na srdci, jde tím směrem, jako myslím i já. Ovšem přesahuje to tu částku 114 milionů. Takže eh, pro všechny tyto plány je to příliš málo. Měli bychom tedy oddělit to, co konkrétně uděláme Eh, s těmito penězmi a odlišit strategii, kterou budeme razit eh, i z hlediska dalšího období financování. A my jsme to také učinili, my jsme změnili nařízení a to tak, že Lhuta pro podání žádosti a pro schválení financování jsme posunuli na konec března, takže jsme získali čtvrt roku času. Dále jsme řekli, že každé euro, které se z toho uvolní, bude dáno na obnovitelné zdroje energie a na energetou účinnost. To může 114 milionů eur nebo 182, 82. Takže nyní pracujeme na tom, eh, že se některé projekty mohou i změnit. Já jsem například u Nabuka jen mírně optimistický a ta částka se tam použije pouze tehdy, pokud Nabuko skutečně bude. A mně nejde o to, abych peníze členským státům eh, vracel, ale jde o to smysluplně využít každé euro. Proto máme odstupňovaný postup luta uplyne koncem března příštího roku, zatím se nám rýsuje 114 milionů, účely jsou jasné. A pokud například v srpnu nebo v září další žadatel řekne, že vrátí peníze, protože nebude realizovat projekt, tak se to automaticky dá k té částce 114 milionů, která se tím navýší a budou tam opět ty dva účely a žádné jiné a Evropská investiční banka zde pracuje skutečně také profesionálně, může zde vytvořit přidanou hodnotu. Zazněla zde otázka na podporu kapacit pro skladování a ukládání. Já jsem přesvědčen o tom, že téma infrastruktura, obnovitelné zdroje energie a skladování je něco, co se musí rozvíjet společně, protože bez možnosti sklánování a infrastruktury obnovitelné zdroje energie nemají takovou perspektivu, jakou by měly prostřednictvím i ve spolupráci s infrastrukturou a skladováním. Já znám některé projekty, například u nás ve Schwarzwaldu, kde se tomu lidé velmi brání, například tomu, aby se vystavila nová přehradní nádrž. Takže dámy a pánové, zamyslete se nad tím. Já mám určité obavy, že ne všichni, kteří prosazují obnovitelné zdroje energie, jsou také ochotní s námi bojovat za příslušnou infrastrukturu a bojovat za skladovací kapacity. A nejenom te, ty staré způsoby skladování, ale také nová generace technologií v této oblasti, která musí vzniknout. A to se nestane jenom za příští měsíce. Já chci poukázat na to, že to je program energetický, ale také program hospodářského oživení a my doufáme, že členské státy se někdy v průběhu příštího roku z krize vymaní. Já jsem zde se skeptický, ale oficiální prognózy prognozují pro příští rok téměř ve všech členských státech růst. A náš program, který má oživit hospodářský, hospodářskou obnovu, má rychle zapůsobit v oblasti eh, průmyslu, eh, služeb, vytváření pracovních míst přímo na místě. Takže proto je tam eh, ten termín konec března a každé euro, které se přes léto a v podzim, na podzim ještě uvolní, protože se sníží počet žádostí, to se přeleje do té částky 114 milionů plus x. Rada je naladěná pozitivně, my průběžně informujeme. Jasné je, že v počáteční fázi se členské státy ptali, zda vůbec musí národní prostředky dávat Evropské komisi a parlamentu. To je principiální otázka. A úzce to souvisí s otázkou, jaké energetické cíle lze řešit pouze na společné evropské úrovni a které ne. Eh, protože celou řadu věcí můžeme řešit decentralizovaně na lokální úrovni, ale ne vše. Včera jsem měl úspěšné jednání s ministry energetiky Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy. Hovořili jsme o plynové infrastruktuře a o zprávě týkající se závazků v oblasti e, infrastruktury pro elektrickou energii. Bez našeho programu by včerejší schůzka byla zbytečná. Jenom díky tomu, že máme prostředky, máme i autoritu a dostáváme se kupředu při integraci, solidaritě, snižování závislosti na našem ruském partnerovi a dalším. Proto eh, budeme společně řešit tuto rozhodující otázku. Až eh, bude konec krize a až budeme mít eh, nový finanční výhled, tak co znamená výzkum v oblasti energie, podpora projektů a infrastruktury. Zase nám podaří v rámci evropského rozpočtu v příštích deseti letech mít některé trvalé položky, které se budou věnovat těmto cílům, které by se měly řešit na evropské úrovni a zda je tam také udržíme. Budeme si muset položit otázku, jak budete úspěšní ve spolupráci s kolegy z jiných výborů, Nechci zde jmenovat významná jména z rozpočtového výboru, ale bude zde záležet i na vašem úspěchu v těchto jednáních. Dále zde zazněla otázka, která se týkala toho, co děláme pro energetickou účinnost budov. A když se podíváte, co už jsme dokázali v eh, minulých letech, například v oblasti dopravy, energetiky, průmyslu, tak co se týče budov zde, je ještě největší rezerva nevyčerpaných možností pro úspory energie, energetickou účinnost a také snižování eh, emisí CO2. Proto už se spolupracujeme s kolegou komisařem Hánem, který ve svých strukturních a regionálních fondech eh, nemá vyčerpány veškeré prostředky. Takže se může stát, že místo projektu, který se bude jmenovat eh, za naší vesnici krásnější a lepší vydláždění eh, návsi, to bude například eh, podpora zedníků nebo instalatérů nebo topenářů. Proto jsem proto, aby se odborně propojili naše cíle a cíle kolegy Hána. Minulý pátek jsme v Madridu měli konferenci o infrastruktuře, kterou podnítila komise a dovoluji si tvrdit, že téma infrastruktura pro oblast plynu a elektrické energie ve všech členských zemích a nejenom pro ně, také například v oblasti Středozemního moře, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Moldavsko, Gruzie, Ukrajina. Všechny jejich energetické cíle, to je jedno z nejvýznamnějších témat. Eh, Brzy zde budete slyšet eh, nového ředitele naše, naší agentury EISA. Zde musí být také nová harmonizace a také jim je jasné, že to je položka evropského rozpočtu, ale bude to jenom zlomek eh, těch investicí, které je třeba učinit. Takže soukromý sektor, se musí zapojit také do oblasti eh, vědy, výzkumu a otázek infrastruktury. Až budeme projednávat energetickou strategii, tak jsem ochoten tuto dimenzi s vámi opět projednat eh, na podzim. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři Musel jste se vyrovnat s celou řadou otázek. Já vám velice děkuji a loučím se s vámi. Qualche minuto per eh, cambiare i nostri Tak, prosím vás o trochu trpělivosti, než přijde další řečník. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Tak, dámy a pánové, máme intenzivní odpoledne, budeme pokračovat. Jdu, chci vás požádat, aby ti, co nás opustí, opustili tento sál rychle. Takže my budeme pokračovat v naší práci. Dovolím si vás požádat o klid abychom mohli pokračovat v naší práci. Vítám pana doktora Alberta Potočníka, který byl nedávno jmenován ředitelem agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Tato agentura je velmi mladá. Spravodajem v této věci byl pan Čičest. Parlament se velmi zasazoval o vznik této agentury. Pan Potočník nám nyní asi 12 až 15 minut bude informovat o aktivitách, o programech, o problematice, která v této oblasti existuje a potom bude následovat rozprava v rámci výboru ITRE, takže vás srdečně vítám, pane potočníku. Prosím, máte slovo. I'm extremely grateful and honored. Vážená paní předsedkyně, Vážení kolegové, jsem velice rád, že jsem mezi vás mohl dnes zavítat, a to ze dvou eh, důvodů. Za prvé, vy jako Evropský parlament zde zastupujete občany Evropské unie a na to nikdy zapomínáme, když hovoříme třeba o liberalizaci nebo o reformách eh, celého sektoru, když hovoříme o energety, o energetice, tak vždy musíme mít na paměti, že to má být ve prospěch občanům a je velice dobré si to vždy připomenout a já se to pokusím eh, vždy mít na paměti. Ten druhý důvod, proč jsem dnes rád mezi vámi, je ten, že, že já vím, že Evropský parlament je tím nejlepším, nebo byl a stále je nejlepším spojencem eh, při, eh, toho, při eh, připravování energetického balíčku. Když jste mě sem dnes pozvali, tak jste mě požádali, abych se věnoval dvěma věcem. Za prvé stručně pohovořit o pokroku v ustavování naší agentury a za druhé pohovořit také o našich výhledech pro budoucí práci, eh, jaké, máme, jaké chystáme úkoly, jaké chystáme priority pro následující měsíce a pro následující roky. Čili já se budu věnovat těmto dvěma tématům. Jak víte, tak eh, již tedy byla ustavena jak správní rada, tak eh, také rada regulačních orgánů a byl jsem zvolen ředitelem. Nyní vstupujeme do další fáze, do fáze, kdy už tedy agentura má být zřízena. Za prvé tedy zde musíme řešit eh, nabírání zaměstnanců, dále otázku budov a otázku sídla. Za prvé, co se týče pracovníků, tak asi víte, že se předpokládá, že zde bude zřejmě 42 pracovníků plus 10 odborníků vyslaných členskými státy. A e, v květnu tedy byly zveřejněny e, první výzvy pro e, tedy výběrová řízení a další byly vypsány včera. To znamená, že ten systém toho výběrového řízení již začal. E, začneme nejprve s tou určitou první fází a poté bude následovat další fáze a bude to tedy souviset s přípravou e, fungování agentury v Lublani. My bychom rádi zahájili výběrový proces, výběrový, e, výběrové řízení velice brzy v červnu a chtěli bychom jej dokončit před začátkem srpna. Poté ještě zveřejníme další tento měsíc a, dal, a příští měsíc ještě zveřejníme další výzvy k obsazení dalších pracovních míst a očekáváme, že do konce tohoto roku bude minimálně tedy polovina těch pracovních míst již obsazena. A v dalším roce tedy se k nám připojí další personál. Eh, já pracuji eh, s komisí a také s slovinskou vládou, abychom našli nejlepší prostory pro naše agentury. Je zde několik možností. Dnes dopoledne tedy eh, zatím máme šest možností, to je situace k dnešnímu dni. Požádali jsme tedy lublaňskou vládu aby také se nad tím zamyslela. A příští týden nás čeká prohlídka určitých eh, potenciálních prostor a také se chystáme na kontakt eh, s eh, slovinskou vládou. V srpnu tedy již by mělo být rozhodnuto a chtěli bychom, aby prostory jsme již mohli obsadit do konce tohoto roku. To znamená, ta agentura začne pracovat v Bruselu, nebo již začala pracovat v Bruselu, ale tedy do konce, příští, do konce tohoto roku se snad již přesuneme do Lublaně. To znamená, že v Lublaně už to bude v té operační fázi. Co se týče dohody o sídle, tak návrh již byl zaslán v květnu eh, slovinské vládě bude to v podstatě první instituce společenství, která bude mít sídlo v Lublani. Příští týden také, jak jsem již říkal, navštívím eh, zástupce eh, slovenské vlády. Budeme také o tomto hovořit a ten návrh eh, bude projednáván ve slovenském parlamentu. A doufáme, že tedy v září již bude podepsaná ta dohoda o sídle. To je tedy ta stávající situace. Zatím jsme na začátku, ale snažíme se pokročit vpřed co nejrychleji. Dále, co se týče našich priorit, dovolte mi je rozdělit do dvou skupin. Za prvé to jsou vnitřní priority a za druhé vnější priority. Pod eh, vnitřními prioritami si tedy asi dobře představíte, že za prvé chci eh, nabrat eh, kvalitní personál, a chci také vytvořit dobré pracovní vztahy jak uvnitř samotné agentury, tak také mezi, těma, mezi těmi eh, dvěma radami, mezi tou správní radou a radou regulačních orgánů. To je tedy jedna priorita. Další prioritou je ustavení odvolacího senátu. To není zatím ještě úplně aktuální, mělo by to být do března příštího roku, protože, jak víte, tak bude možné pomocí nebo u tohoto odvolacího senátu se odvolávat proti rozhodnutím naší agentuři. A třetí prioritou bude tedy se bude tedy otázka přesunutí do Lublaně, po té, co budeme zatím prozatímně působit v Bruselu. To jsou ty vnitřní priority. Co se týče vnějších priorit, tak mým cílem je dokončit, minimálně přispět k dokončení, eh, vlastně k dotvoření toho eh, vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. A toho bych chtěl dosáhnout do konce mého volebního, pardon, do konce mého funkčního období. To je taková dlouhodobá priorita. A co se týče těch eh, krátkodobějších priorit, tak ty záleží na tom, jak to bude vypadat s vývojem v tomto Eh, odvětví a také nyní se hodně hovoří o otázce dotvoření vnitřního trhu. Jednou z prioritou těchto agentur bude připravovat eh, takzvané eh, rámcové pokyny nezávazné povahy. A o tom budeme informovat parlament do konce tohoto měsíce. Budeme také hovořit o tom, jaké, v jakých oblastech chceme stanovovat priority. Myslím si, že se bude říš, budou se řešit tedy eh, eh, kongesce v oblasti energetiky, také zajištění elektřiny, také eh, kapacity, umístění kapacit, interoperabilita a další. To jsou podle mého názoru, to jsou oblasti, kde jsou nejvíce zapotřebné ty rámcové pokyny. Dále také budeme pracovat na e, přípravě kodexu sítí. Také e, budeme pokračovat e, v práci skupiny ERGEC, protože tato činnost, díky této činnosti máme tedy mnoho informací, které můžeme využít, až naše agentura začne pracovat. Další prioritou bude podívat se na výrob, na přípravu e, systému sítí pro další desetiletí. Já tedy očekávám, že ten program bude představen e, velice mm, brzy a na základě něho budeme připravovat další podrobnější plány. E, čili to by měl být úkol sítě ENCO a také e, naše agentura bude vydávat stanoviska, která budou buď naléhavá, pokud bude zapotřebí, a je tedy nutné, aby všechna združení dobře fungovala. Také bychom chtěli vykonávat monitorovací funkci a konzultativní funkci, protože si myslím, že tyto funkce jsou velice důležité. Je důležité, abychom neustále sledovali dynamiku na trhu a abychom také dokázali zapojovat všechny zúčastněné osoby. Paní předsedkyně, dovolte mi ještě zakončit eh, představením vize, vize naší agentury. Myslím si, že naše agentura se musí soustředit na regulaci. A já doufám, že naše agentura bude mít technický přístup eh, k regulaci. Bude využívat stávající rámec, který je k dispozici, ale také přispěje k vytváření politik eh, tím, že využije možnosti vydávat stanoviska a doporučení parlamentovi, parlamentu, radě, komisi a také národním orgánům. Myslím, že se budeme snažit být držet stranou od politiky, ale já sám se velice rád sejdu s politiky, jak jsem již říkal na začátku na svého projevu, tak si myslím, že politikové, politici jsou také jedním, jednou z těch eh, zainteresovaných skupin a představují také důležitou skupinu. Chci říci, že se můžete spoléhat jak na eh, naši agenturu, tak i na mě, co se týče odborného poradenství a já doufám, že budeme spolupracovat co by spojenci k tomu, abychom přispěli k dotvoření eh, vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Děkuji. Grazie, Potočník. Děkuji, pane doktore Potočníku a Nyní otevřeme diskuzi. Pan Vides Kvadras, prosím. Děkuji, paní předsedající, pane potočníku. Děkuji vám za vaše vysvětlení. Nejprve bych vám chtěla popřát hodně úspěchů ve vaší nové úloze, která jistě nebude snadná, i když je jistě zajímavá. A chtěl bych vám eh, po, nabídnout podporu k jednomu zcela konkrétnímu tématu. Budujete sídlo v Lublani a k mým kompetencím v prezidiu patří také eh, zabývat se otázkami budov a infrastruktury. A my máme skvělou skupinu, která se zabývá nemovitostmi a má dlouholeté zkušenosti. Mohu vám tuto skupinu nabídnout, pokud budete potřebovat informace, konzultace, podporu, tedy můj tým vás s radostí podpoří, pokud si to budete přát. Ale nehledě na to, pane Potočníku, rád bych zopakoval, že parlament se vždy vyslovoval pro vytvoření agentury, která bude opravdu schopna udělat něco pro integrovaný a účinný trh s energiemi. V parlamentu jsme byli vždy pro koncepci vytvoření takovéto agentury a od samého počátku jsme chtěli, aby vznikla silná agentura. Jistě nejsme sami, musíme postupovat společně s radou a Nakonec z toho vzniklo něco, co úplně neodpovídá eh, našemu přání. Chceme, aby to byla silná agentura. No dobře, přesto nestrácíme optimismus a uvidíme, jak se bude v budoucnu dále vyvíjet monitorování úkolů, vypracovávání zpráv, posudků, návrhů, pokud budete dobře používat všech nástrojů, eh, můžete eh, k tomu eh, přispět opravdu velkou měrou a zase v některých oblastech můžete rozhodovat o infrastrukturách, které přesahují hranice. Bychom byli konkrétní, mohli bychom si například představit, pane řediteli, že se bude muset vybudovat nějaké propojení. Pro Španělsko je otázka propojení velice důležitá, tak představme si, že se bude budovat nějaké propojení a eh, dotčené země se na tom nebudou moci dohodnout. To se může stát. Vysvětlete mi tedy, pane řediteli, jakou roli by mohla vaše agentura hrát v takovémto případě jak by mohla agentura přispět k vyřešení takovéto situace. Paní kolegyně de Castillo, ano, velice vám děkuji, paní předsedající, děkuji vám, pane Potočníku. Chtěla bych vás velice srdečně přivítat i jménem eh, naší politické skupiny. Já jsem koordinátorkou naší skupiny. Jsme nyní v době, kdy se budují dvě agentury, které se dotýkají zejména činnosti našeho výboru. A <clears throat> celého parlamentu. My jsme se chopili této iniciativy již v minulém legislativním období. Týká se to regulačních orgánů v oblasti elektroniky a nyní energetiky. Rada při svém jednání se tedy eh, eh, dohodla na tom, že eh, sídlem toho uskupení Berek má být Riga, takže obě agentury budou vybudovány ve stejné době a budou mít různé kompetence. Berek a vaše agentura budete zřejmě narážet na obdobné problémy. Jde také o míru nezávislosti regulačních orgánů v jednotlivých členských státech, protože regulační orgány v jednotlivých členských státech bývají někdy nebo mohou být zdrojem problémů pro vaši agenturu v důsledku své nezávislosti, tedy do jaké míry se domníváte, že by to eh, mohlo eh, být zdrojem problémů. Alespoň eh, zpočátku by to mohlo být určitou překážkou při koncipování kompetencí, které máte a jak by se to dalo řešit. Paní Podimata má slovo. Děkuji. Pane Potočníku, také bych vám chtěla poblahopřát a chtěla bych vám popřát všechno nejlepší a hodně štěstí. Jsme si vědomi toho, že vaše odpovědnost je nesmírně důležitá a to v tak složité době. Parlament se tedy vždy vyslovoval pro posílení úlohy této agentury, ale v každém případě přebíráte odpovědnost ve velice složité době, v době změn eh, platnosti Lisabonské smlouvy. A také jsme slyšeli, že e, se uvažuje o vytvoření Evropského energetického společenství. To vše nám ukazuje, že otázky zabezpečení energetických dodávek, trvalé udržitelnosti evropské energetiky, dosažení cílů, e, že e, energetika tu hraje opravdu klíčovou roli Hovoříme o desetiletém programu eh, sítí. Dotkl se toho již kolega Vidal Quadras. Mě by zajímalo, jaké iniciativy, jaké možnosti bude mít vaše agentura, aby překlenula nebo vyřešila situaci stávající fragmentace v Evropské unii co se týče celé řady projektů a také co se týče vytváření různých eh, projektů, zemní, zabezpečení zemního plynu, eh, ropy a také z hlediska vzájemné propojenosti a eh, zájmu spotřebitelů. Zmínil jste se o tom, že mnohdy zapomínáme na zájmy evropských spotřebitelů což by ovšem mělo být tou základní otázkou. Když jsme diskutovali o energetickém balíčku, tak jsme se dohodli na právech spotřebitelů energií. to eh, nabývá stále na významu, protože Jinak eh, jsou eh, tady náznaky nedobrého eh, vývoje na trhu s energiemi z hlediska cen. Takže by mě zajímalo, jaké iniciativy chcete rozvinout, abyste zajistili práva evropských spotřebitelů energií, aby bylo možné pro ně e, zajistit vhodné nebo tedy e, nízké sazby za energii. Maja Satori. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych se připojit k názoru mých předřečníků a velice srdečně přivítat ředitele nové agentury Děkuji mu za jeho zprávu. Pan Potočník nás seznámil s problémy, které bývají běžné, když je eh, nějaký projekt na začátku a když se chceme velice rychle pustit eh, do práce. Co se týče hlavního zaměření agentury, tak to Evropský parlament zažil i při diskuzi o e, zásadních funkcích, které by měla tato agentura splňovat. Co se týče zájmů spotřebitelů, pokud by měly být v popředí, pak bychom museli skonstatovat, jak bychom měli dosáhnout v rozumné lhůtě harmonizace mezi členskými státy. To by byla první etapa k dosažení tohoto cíle, abychom vytvořili jednotný trh, tak je bezpodmínečně nutné harmonizovat pravidla a potom by tedy agentura hrála velice podstatnou roli. Nová pravidla by zavazovala k tomu, aby komise, rada a Evropský parlament opravdu těsně spolupracovali, abychom dosáhli těchto cílů. A do toho bychom samozřejmě museli zapojit i členské státy, aby se zohlednili jejich návrhy a stanoviska. Mám dvě otázky. Stanovili jste si nějaké lhůty? Eventuálně eh, definovali jste časově omezené cíle v souvislosti s vytvářením jednotného energetického trhu. Jak vypadají tedy eh, lhůty, které si stanovily členské státy, eh, respektive tedy Evropská unie a my v parlamentu doufáme, že agentura bude hrát důležitou roli. Jistě mohou vzniknout problémy mezi jednotlivými členskými zeměmi a to navazuji na připomínku mých předřečníků, pokud půjde o zájmy, které e, se mohou diametrálně e, e, lišit, budou třeba v rozporu s vzájemným propojením. Tedy tyto problémy budeme v nadcházející době řešit. Pan Turmes, děkuji. Paní předsedající, chtěl bych eh, poblahopřát doktoru Potočníkovi eh, k tomuto důležitému úkolu. Domnívám se, že být prvním ředitelem takovéto instituce eh, je úkol důležitý. Můžete utvářet koncepci takovéto instituce. Již to zde zaznělo, my jsme v parlamentu volali eh, po vytvoření mnohem silnější agentury. Víte, že eh, rada přinesla celou řadu právních triků a uváděli eh, některé případy z Itálie, Merony před deseti lety, kdy jednotný trh dokonce neexistoval, nikdo nepomyšlel na to, co by nás mohlo zastavit, ale mělo by to politický smysl, mnohem silnější regulaci a také jsme se dnes ráno na schůzce koordinátoru rozhodli, možná, že to ještě nevíte, že vytvoříme skupinu z členů tohoto výboru, skupinu poslanců, abychom byli v pravidelném kontaktu a sledovali vaši činnost Mám jednu konkrétní otázku. Máme 12 energetických společností v Evropě, které z 95% eh, dominují obchodu s energetikou. A my je nemůžeme regulovat prostřednictvím 27 regulačních orgánů. Co si o tom myslíte? Jak by vaše agentura mohla pomoci podstatně navýšit na co nejvyšší úroveň přístup chápání 27 evropských e, regulačních orgánů e, ve vztahu k trhu s energiemi. Ano, děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že je dobré, že jsme zde vytvořili nový rámec a já blahopřeji eh, vám k této činnosti. Opravdu jde o to, aby tato nová instituce aktérům na trhu, na národních trzích umožnila zejména přístup k ostatním 620 trhům. Myslím, že je jejím úkolem pomoci 26 trhům k přístupu k, na ostatní trhy. A otázka, která zaznívá stále znovu, je otázka eh, schvalovacích postupů. Chtěl bych se zeptat, zda jste ve vaší agentuře přemýšleli o osvědčených postupech, o benchmarks pro schvalování. Máte nějaké eh, návrhy legislativy na evropské úrovni? A mám druhou otázku. Dnes dopoledne na schůzce koordinátorů jsme se dohodli, že rozhodnutí komise o kompenzaci eh, v třetích přenosových sítích eh, bude předmětem diskuzí v Evropském parlamentu. Eh, konalo se již jedno hlasování s velice těsným výsledkem a víme, že pro výkonový přenos do třetích sítí máme asi 100 částku 180 milionů eur naplánovanou a to neodpovídá tomu, Eh, co bylo vlastně doposud zvykem. Bude se vaše agentura ještě zabývat tímto rozhodnutím komise a věříte, že do dvou let eh, budete moci předložit na stůl posouzení této otázky, takže eh, tato sporná debata bude vyřešena. Děkuji. Děkuji. Tak teď nevím, kdo. Ne. Děkuji paní předsedkyně. Já bych eh, také chtěl eh, společně s ostatními pogratulovat novému řediteli agentury ACR. Já se ptám na to, jak je to s rozhodováním v této agentury a zda můžete zveřejňovat rozhodnutí nebo jak eh, tedy informujete Evropský parlament a veřejnost o svých rozhodnutích, o svých studiích a tak dále. Máte už eh, ve svých eh, stanovách to, jak tedy to bude s, s informováním o vašich rozhodnutích a tak dále? Děkuji, říká paní předsedkyně. Pokud než dám eh, slovo panu Potočníkovi, tak bych si ještě dovolila položit otázku e, já sama. Já tedy doufám, že ten transparentní postup a podávání zpráv bude pokračovat. My jsme také jako Evropský parlament přispěli eh, k této agentuře a eh, chtěli bychom pak také tedy vědět, jak to tam probíhá, co se tam vlastně děje. Čili eh, těšíme se na informace o vašem provozu. Za druhé, mnoho přihlášených hovořilo o tom, že tento sektor energetiky a telekomunikací e, vyžaduje to, aby se agentury lépe integrovaly. To znamená, ta očekávání jsou vysoká, ale doufám, že ta očekávání nebudou příliš vysoká. A pokud tedy vám mohu něco doporučit, tak bych vám poradila, abyste se snažili eh, dosáhnout té, toho nejvyššího, té nejvyšší laťky, protože bychom skutečně rádi dosáhli integrace a dotvoření vnitřního trhu, protože to bude dobré pro jednotlivé země, pro jednotlivé členské státy. A Eh, vím tedy, že ten konečný text, to konečné nařízení vyplývá z dohody eh, Rady i Evropského parlamentu, ale my skutečně tedy očekáváme, že vaše agentura bude mít velice silnou úlohu. A nyní vám již dávám slovo. Eh, děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat za vaše přání a za vaše gratulace. Já se pokusím odpovědět všem v angličtině, protože to snad přispěje k lepšímu porozumění. Nejprve otázka pana Vydala Kvadrase. Chtěla bych vám poděkovat za vaši nabízenou pomoc v těch praktických otázkách. Já zde ještě budu v úterý příští týden a Ehm, teprve tedy uvidíme, tedy pardon, teprve potom příštím úterku uvidíme, jak to bude složité s těmi vyjednáváními o prostorách, takže pak uvidím, zda tedy využiji vaši nabídku, ale děkuji vám za ní. Co se týče těch eh, otázek, zaprvé zde byla otázka na ta propojovací zařízení. To je skutečně velice aktuální otázka. Naše agentura nemá rozhodovací pravomoci, to asi víte. A má spíše úlohu, mm, jak si přesvědčovat. A co se týče těch e, propojovacích zařízení, tak tu otázku bych ještě možná propojil s jinou otázkou, která padla. E, co se týče tedy těch propojování, tak agentura může učinit několik věcí. Za prvé, může vydat stanovisko, které se týkají e, plánu vývoje transevropských energetických sítí. A můžeme tam tedy také doporučit podporu vnitřního trhu. To znamená, že pokud, ta agentu, pokud naše agentura zjistí, že ty plány omezují konkurenceschopnost nebo omezují možnost eh, rozvíjet sítě mezi jednotlivými členskými státy, tak na to zcela jistě upozorníme. A to bude, naším, to bude naší úlohou. Další úloha, kterou budeme zastávat, se týká využití stávajících kapacit. Naše agentura může vydávat doporučení, konzultativní stanoviska nebo jiná stanoviska. Také můžeme zasáhnout, pokud se nebudou schopni dohodnout národní regulátoři mezi sebou o tom, jak tedy eh, v případě některých přeshraničních eh, otázek. Eh, to jsou, eh, čili jsou zde určité, určité oblasti, kde může naše agentura zasáhnout. To znamená, naše agentura se eh, rozhodně, naše agentura rozhodně upozorní, pokud by zde došlo na určité problémy které se týkají třeba těch propojovacích zařízení. Dále zde byla otázka paní Castillo, která se týká nezávislosti regulačních orgánů. To je nesmírně důležité. Ehm, energetický balíček zvýšil ehm, nezávislost. Už ten druhý energetický balíček zvýšil nezávislost regulátorů a ten třetí energetický balíček vyžádá, vyžaduje, aby regulátoři byli Ehm, dostatečně nezávislí na státní správě. Uvidíme tedy, jak ten třetí eh, energetický balíček bude zaveden do praxe v jednotlivých zemích, ale každopádně ta úloha regulačních orgánů by měla být vyšší než je nyní. Není to vždy eh, určité samospasitelné řešení, protože v některých zemích jde o to, že ty eh, státní orgány budou muset vlastně povolit vznik regulačních orgánů, ale bude, ta situace bude lepší než teď. A příští rok už by měly tedy existovat um, nezávislejší regulační orgány. A bude to samozřejmě jednodušší i pro nás, protože i nás bude jednodušší Eh, spolupracovat s nezávislými regulátory, než s regulátory, kteří mají určit, pouze určité pověření od eh, své vlády. Dále, co se týče spotřebitelů, eh, to byla otázka paní Polimaty, Podimaty. Já s vámi souhlasím, je to nesmírně závažná otázka. Naše agentura bude pomáhat spotřebitelům dvěma způsoby. Za prvé, budeme podporovat hospodářskou soutěž a jednotný trh. Hospodářská soutěž by měla snížit ceny minimálně v porovnání e, s tou stávající situací. Možná, že někdy lidé mají větší očekávání. Lidé možná budou říkat, e, kde je to snížení cen, které měla přinést liberalizace. Ale jde o to, že ty ceny jsou nižší, než by byly, pokud by tedy eh, k tomu nedošlo. A až dotvoříme vnitřní trh, tak určitě to bude znamenat lepší podmínky pro spotřebitele a eh, další přínosy. Jedním z hlavních cílů agentury je tedy propagovat vnitřní trh, už jsem hovořil o kodexech pro sítě. To bude poprvé vlastně závazný celoevropský kodex. A tyto kodexy se budou, se budou zabývat třeba eh, rozšiřováním sítí nebo otázkou kongescí sítí. To znamená, půjdou jaksi do jádra celé té myšlenky jednotného trhu. Členské státy pak budou mít také na starost monitorování malobchodních cen. Naše agentura se bude dívat, bude sledovat eh, to, jak se vyvíjí ceny v jednotlivých eh, zemích a pokud tedy tam bude nějaká nějaký problém, tak na to můžeme upozornit. Můžeme na to upozornit vnitrostátní regulátory nebo Evropský parlament nebo Evropskou komisi. Dále se bylo dotaz paní Sartory. Paní Sartory se zajímala o harmonizaci a ptala se na to, jaké jsou zde lhuty a termíny a časové harmonogramy. Já si myslím, že můžeme být ambicioznější, e, než usilovat o pouhou harmonizaci. Můžeme usilovat o integraci. Jsou, hovořil jsem o tom, že jsou tedy e, zde, tedy, že budeme vyjádřit, že budeme vytvářet a e, vydávat Eh, rámcové pokyny nezávazné povahy. Eh, už jsem říkala, že my eh, budeme dělat různé aktivity, které vlastně už teď dělají ti vnitrostátní regulátoři. V oblastech, o kterých jsem hovořil, bychom rádi postavili tyto rámcové pokyny nezávazné povahy na přední příčky a co se týče toho termínu, tak já ho ještě potvrdím, ale myslím si, že ty první rámcové pokyny budou eh, vydány tedy do konce příštího roku, což tedy bude první rok toho provozu agentury. Bude to však pouze začátek celého procesu, protože potom to bude na komisi, aby schválila kodexy sítě. Eh, čili ty kodexy sítě také musí být v souladu s rámcovými pokyny a následovat bude postup komitologie, e, tedy s e, postupem kontroly. Ale my se budeme snažit, abychom pracovali co nejrychleji a budeme tedy doufat, že po té stejnou rychlosti budou následovat i další kroky. Co se týče vztahu jednotlivých zemí, už jsem říkal, že agentura má pravomoc zasáhnout buď, pokud se tedy eh, energetič, po, buď pokud se tedy energetičtí regulátoři dvou zemí dohodnou, že chtějí, aby to řešila agentura ACER, anebo pokud se e, e, ty dvě země nedohodnou a ty energetické regulační orgány těch zemí se nedohodnou a uplynu 6 měsíců a tím pádem tedy to rozhodnutí mm, se přesune na naší agenturu. Ale to byla otázka pana Tuomance. Máte pravdu, že v některých zemích je to tak, že tam přetrvávají eh, monopoly. Co se týče regulace, tak je důležité, aby zde existoval konkurenceschopný trh, aby na tom trhu panovala konkurence a hospodářská soutěž zřejmě zajistí to, aby ty velké firmy nedo, nemohly zneužívat svou pozici. A je pravda, že ta jejich pozice záleží také na trhu. Čím větší bude vnitřní trh, tím větší bude také hospodářská soutěž a tím větší bude i hospodářská soutěž mezi těmi jednotlivými velkými firmami, protože ta firma, která je velká z pohledu eh, trhu jedné země, už eh, nepůsobí tak eh, ohromně, pokud ji tedy porovnáme s velkými firmami jiných zemí. Čili my budeme situaci monitorovat a pokud by zde byl problém, tak na něj upozorníme. A budeme se snažit informovat o těchto problémech eh, vás a Evropskou komisi. Dále zde byla otázka pana Rubika. Pane Rubiku, eh, vy jste hovořil o určitém postupu, který bude schvalovat naše agentura a zda tedy chceme sledovat, eh, zda chceme mm, dodržovat určité osvědčené postupy. Já si myslím, že my určitě využijeme zkušenosti všech regulačních orgánů Evropy. Určitě se můžeme eh, z toho poučit. Já jsem spolupracoval třeba s italskými regulátory, spolupracovali jsme eh, také tedy s různými regulátory, vyměňovali jsme si zkušenosti, pořádali jsme různé workshopy. Myslím si, že se můžeme toho mnoho naučit od vnitrostátních regulátorů. A já také doufám, že pracovníci agentury Acer si sebou už přinesou ty osvědčené postupy každý z té země, odkud přijde. A já se na to velice těším. A e, myslím si, že to bude velice um, výhodné využívat zkušenosti těch e, všech uh, zemí. A další téma. Podle nařízení 714 je možné řešit určité otázky právě těmi rámcovými pokyny a komise tedy bude situaci sledovat, protože má také monitorovací funkci a bude také informovat o případných problémech komisi i parlament. Pan Ody se ptal na transparentnost. Naše agentura má pověření e, provádět široké konzultace to znamená, že předtím, než bude učiněno jakékoliv rozhodnutí, tak bude tomu předcházet určitá doba konzultací. A opět tedy budeme vycházet z osvědčených postupů v Evropě. Myslím si, že někteří Eh, regulátoři mají velice dobré osvědčené postupy, také skupina Ergek eh, přišla s velice dobrými postupy, takže my budeme mm, v tomto pokračovat. Také co se týče transparentnosti, tak všechna rozhodnutí a i jejich eh, podpůrné materiály budou zveřejněny, kromě tedy těch materiálů, které budou považovány za důvěrné. A paní předsedkyně, nakonec mi ještě dovolte nebo tedy nakonec ještě budu reagovat na tu otázku paní předsedkyně. Já tady mám vysoká očekávání a vysoké ambice. Doufám, že agentura bude schopná těmto vysokým očekáváním dostat. Děkuji za pozornost. Grazie, grazie direttore e buon lavoro. Abbiamo... Děkuji vám, pane řediteli. Přejeme vám hodně úspěchů. Je mi líto, že nemůžeme být vždy zcela přesní, i ty otázky trvaly o něco déle, ale srdečně vám děkuji.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 Proseguiamo i nostri lavori chiedendo ai nostri ospiti di accomodarsi. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Já prosím naše hosty, aby se usadili na svá místa. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Can I put a, question of method at the beginning? Mohu položit otázku, jak budeme postupovat hned na začátku. Máme 45 minut k dispozici a mohli bychom postupovat tak, že e, položíme za sebou tři otázky a potom bude následovat odpověď a ne 12 e, otázek, protože jejich zodpovězení nemůže být přesné. Takže vždy po třech otázkách a myslím, že to také vnese e, do toho větší dynamiku. Dobře, souhlasím s tím. Dovolte, abych srdečně přivítala naše hosty. Je to pan Quintana Trias, ředitel generálního ředitelství pro výzkum a pan Frank Brisko, eh, ředitel společného evropského podniku pro jadernou fúzi, eh, byl jmenován teprve přednedávnem. Myslím, že to bylo začátkem roku a než vám udělím slovo, Chtěla bych eh, poděkovat eh, za trpělivost, než jsme mohli přejít k tomuto bodu jednání. Seznámíme se se stavem projektu ITER a o eventuálním eh, vývoji pracovních programů v rámci jaderné fúze pro získávání energie. Prosím, abyste se dotkli také otázek financování. Chtěli bychom si udělat obrázek o tom, zda eh, plánované finanční prostředky budou postačovat či ne. A také bych vás chtěla požádat o zcela jasné vysvětlení podmínek jednotlivých eh, <clears throat> fází realizace tohoto projektu. Nejprve dám slovo eh, řediteli generálního ředitelství Evropské komise. Tante prezidente, eh, good afternoon to you all. Um... Děkuji vám, přeji vám hezké odpoledne. Dovolte, abych v prvé řadě řekl, že dohoda o ITER byla podepsána v roce 2006. Jak eh, víte, za účasti Čína, Indie, Japonska, Ruska a Spojených států. Tato dohoda se eh, opírala o odhady nákladu z roku 2001 a v roce 2007 e, provedl nezávislý e, panel e, posouzení v polovině období a tento odhad se zdvojnásobil, abychom zajistili realizaci projektu ITER za rozumné náklady z prostředků evropských daňových poplatníků byly stanoveny eh, podmínky věrohodné posuzování nákladů, eh, politika re, eh, na, reálných nákladů, reálných harmonogramů. V listopadu 2009 rada znovu podpořila jednomyslnou podporu projektu ITER s vyhlídkou, eh, že se podstatně zvýší náklady za eh, předpokladu, že budou splněny tyto mezní podmínky. Komise eh, od té doby usilovala o to, aby byly splněny tyto podmínky v prvé řadě, co se týče posuzování nákladů byly důkladně posouzeny za pomoci expertů z členských států a ukázalo se, že Nyní máme tedy dobré posouzení, dobrý odhad a ten eh, představuje 7,2 miliard mm, nákladů v konstrukční fázi projektu ITER a to od současnosti do roku 2020. Eh, Prio, Rita se má zaměřit na organizaci ITER a na společný eh, Evropský podnik pro jadernou fúzi. Projekt byl schválen eh, v listopadu 2009 a nový harmonogram byl stanoven na bázi doplněných eh, nákladů a e, eventuální rizika byla e, snížena. Takže e, tento harmonogram je přijatelný. Co se týče společného řízení projektu, komise zaujala se rozhodla tedy pro společné řízení jaderné fůze. Má to být v druhé polovině roku 2009. Byly provedeny radikální změny v organizaci a budování agentury, aby mohla eh, splnit evropské eh, závazky vůči projektu ITER. V lednu 2009 eh, doktor Frank Bisko, který sedí vedle mě, byl jmenován do pozice generálního ředitele a komise e, e, přišla s iniciativou, e, že na základě rady z roku 2009 vytvoří organizaci práva z listopadu 2009 o stavu projektu ITER Konstatovala, že byly provedeny změny jak ve struktuře organizace, tak i v hlavním vedení. Ty nutné změny v organizaci ITER. Eh, budou následovat v nadcházejících týdnech. Komise eh, zaslala sdělení eh, projektu ITER, radě i parlamentu. A v tomto sdělení komise je hlavní konstatace, že eh, čerpání prostředků evropských daňových eh, poplatníků, eh, společně tedy evropských institucí, je nutné zajistit správnou cestu tohoto projektu a bude mít nutnou podporu během celého budování a provozování. Evropská unie by neměla e, dopustit obdobný proces jako systému e, Galileo. Je třeba zajistit e, zdravé řízení, čerpání evropských zdrojů v vztahu s našimi mezinárodními partnery. Členské státy berou na vědomí a přebírají svou odpovědnost, aby zajistili e, splnění dlouhodobých závazků vůči ITERu, závazky členských států, aby v podstatě zaručili adekvátní finanční podporu projektu ITER během e, e, fáze konstrukce a provozování na udržitelné bázi Očekáváme, že EU podpoří přijetí Rady ITERu takzvaný základní rozvrh. A e, to se opírá tedy o rozvrh nákladů a časový harmonogram. K tomu by mělo dojít při příštím setkání Rady ITER v polovině června 2009 v Číně. Komise se domnívá, že může podpořit pouze přijetí tohoto základního rozvrhu, pokud eh, bude eh, zajištěno eh, notný finanční dlouhodobý rámec. Na to také podpoří záruky EU na spolehlivé mezinárodní úrovni. Realizace projektu ITER je velice důležitým prvkem, ale nemůžeme toho dosáhnout eh, eh, eh, rozumně. Jakékoliv řešení musí respektovat princip do roku 2020. 1,4 desetiny miliard eur do roku, během roku 2012-2014. Teď hovořím o přidělení závazků. Komise bude připravena prezentovat vhodné návrhy. Pokud dlo, bude, se dohodneme na dlouhodobém závazku, takovéto návrhy využijí disponibilních prostředků Eh, podle eh, interdisciplinárních dohod o rozpočtové kázni, eh, dohod s Evropským parlamentem a musí to být také v souladu s strategií Evropa do roku 2020. Děkuji, paní předsedající. Grazie dottor Quintana Trias la parola al dottor Frank Brisco per la sua... Děkuji. A nyní má slovo pan doktor Franco Brisco, prosím. So, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nevím, zda mohu hovořit, mohu pokračovat. Děkuji. Dámy a pánové, nejprve bych chtěl vysvětlit, že jsem si, před, že jsem si připravil prezentaci, Nicméně, když jsem byl požádán, abych se více soustředil na otázku nákladů, protože to je otázka, která se nyní řeší, tak nyní jsem eh, tedy v pozici, kdy se podívám spíše na, nebo připravím se spíše stručnější prezentaci, která se bude týkat eh, těch nákladů. Takže nicméně ta prezentace, kterou jsem vám zaslal, tak pokud k ní máte nějaké dotazy, tak samozřejmě na ně rád odpovím. Takže na začátek mi nejprve vůbec dovolte říci, co to je tento projekt ITER. Jedná se tedy o reaktor, který má ukazovat eh, vědeckou a experimentální životaschopnost možnosti termonukleární fuze. Vidíte také na Eh, snímcích eh, na, eh, vidíte tedy nákresy. Paní předsedkyně přerušuje. Domnívám se, že to zde je špatné oslovení v sále, takže to asi nebude moc vidět. Pan poslanec přerušuje. Já si myslím, že zde bychom se měli soustředit na otázky. My všichni víme, co to je ITER. Měli bychom se možná soustředit na otázky, říká pan poslanec. Paní předsedající se omlouvá. Bohužel tedy řečníci hovoří mimo mikrofon. Paní předsedkyně hovoří o tom, že tedy my jsme uspořádali toto, toto, tuto schůzku. Možná bychom tedy mohli opravdu podpořit, eh, požádat našeho řečníka, aby přešel eh, k rovnou k tomu, co nás zajímá, protože s těmi obecnými otázkami jsme již obeznámeni. Dobře, říká pan eh, ředitel. Čili to je toto. Eh, tam ještě jste viděli fotografii celého zařízení. Nyní je otázka, kdo se tedy účastní tohoto um, projektu. Už můj kolega to uh, tedy vysvětlil. Jedná se o mezinárodní společenství a vidíte na snímku všechny zúčastněné subjekty. Co se týče stavby nebo výstavby celého ITERu, tak to právě souvisí s otázkou eh, nákladů, protože eh, jsme tedy vytvořili 85 balíčků, které byly ještě dále rozděleny mezi sedm stran. Vidíte to na levé straně tohoto snímku. To znamená, že většina těch příspěvků je věcných. Jedná se o věcné příspěvky, jedná se o materiál. Je to tedy, jsou to spíše ty věcné příspěvky než příspěvky finanční, hotovostní. Dále vidíte zde eh, fotografie reaktoru. To jsou hlavní eh, součásti, které také poskytne Evropa. Jedná se o různé supravodivé magnety, Dále je zde tedy část vakuové komory, kde probíhá také ta termonukleární reakce. Dále se také vidíme část té první stěny a dále také strukturu spodní části reaktoru, kde eh, se bude kumulovat vysoká teplota a je třeba tedy toto ošetřit. Zde vidíme jakousi tedy vizi toho, jak by měla vypadat celé, eh, celá architektura asi za 10 let. Zatím ještě tedy už máme pozemek, ale výstavba ještě nezačala. Ta výstavba by měla začít příští týden s tím, že tedy bude postavena ta první budova a také základ té největší stavby, což bude ten samotný tokamak. Již tedy byly eh, zadány zakázky, již, byly, již tedy bylo provedeno výběrové řízení pro tyto budovy. Nyní, co se týče nákladů, tak myslím si, že je velice důležité, abychom řekli, že konstrukce celého reaktoru je tedy velký projekt. Je to obrovský projekt, eh, do kterého se pouštíme. A já bych vás chtěl upozornit na čtyři obvyklé rysy takových projektů. Je to tedy rozsah, časový harmonogram, náklady a rizika. Jedná se o to, že všechny tyto čtyři rysy jsou velice úzce propojeny. Například, pokud budete chtít zrychlit časový rozvrh, tak to většinou znamená vyšší náklady. A na tomto snímku vám také ukazuji, jak Eh, rozdělujeme odpovědnost mezi jednotlivé organizace, jak je ta odpovědnost sdílena mezi jednotlivými organizacemi. Máme zde tedy organizaci ITER, která sídlí v Kadaraši a její mezinárodní tým je odpovědný za rozsah, za ten samotný, za tu samotnou projekci, za ten design, jaké prvky tam budou a tak dále. Co se týče časového harmonogramu, tak ten je také Eh, převážně v rukou eh, organizace ITER. A co se týče nákladů a rizik, tak ty jsou eh, zejména v odpovědnosti tedy toho společného evropského podniku Fusion for Energy a také některých dalších částí, dalších subjektů. Zejména to jsou organizace, které přinášejí věcné dávky a i také finanční dávky tomu mezinárodnímu týmu. Nepředpokládám, že ta čísla uvidíte, asi to není tedy příliš čitelné. E, nicméně teď v souladu se sdělením, které připravila Evropská komise pro parlament a pro radu, tak zde vidíme vývoj nákladů od roku, od toho, jak se to odhadovalo v roce 2001 až do současnosti. A také zde vidíme, jak jsou ty náklady sdíleny mezi těmi věcnými příspěvky a e, mezi hotovostními příspěvky. Já tedy, pokud budete chtít, tak o těch podrobnostech, co se týče těch nákladů, ještě pohovořím později. Dále zde mám určitý, eh, mám zde snímek, který ukazuje některé důvody, proč došlo k navýšení nákladů podniku eh, ITER. Už jste něco z toho zaznělo. Je důležité pochopit, proč došlo k navýšení nákladů. A je důležité, že tedy nyní eh, chceme mít vše pod kontrolou. Za prvé, ten design, ten návrh z roku 2001 nebyl dostatečně kompletní a to jsme eh, zjistili eh, vlastně nyní je to již napraveno. Dále ten návrh z, roce, z roku 2001 byl obecný. Eh, vůbec se ještě nehovořilo o tom, kde přesně bude tento projekt umístěn. A nyní došlo k adaptaci tohoto designu na Kadaraš. Také jde o to, že to je třeba oblast, která, kde jsou občas seismické otřesy. To znamená, že ta hlavní budova nyní bude muset být opatřena určitými protiseismickými eh, prvky. Za třetí, um, bylo nutné také ještě uh, tam přidat další rysy, další prvky, které sníží riziko na menší úroveň. To však zároveň za, e, navyšuje náklady. Čtvrtý důvod. Inflace, která se týká cen materiálů, z nichž je vyroben reaktor, to jsou určité kovy, zejména e, ty ceny těch kovů, tak e, ta celková inflace je vyšší, než se očekávalo při těch původních odhadech nákladů. Pátý důvod Eh, jak eh, už jsem řekl, ten návrh z roku 2001 nebyl dokončen, to znamená, ještě bylo třeba jej dokončit. A také eh, to ještě souviselo s dalšími těmi prvky, které bylo třeba přidat. Šestý důvod. Mnoho organizací, které eh, tedy se eh, zabývají tímto projektem, jsou zcela nové, zejména je to tedy společný evropský podnik pro ITER v Barceloně, dále také ta lokalita v Kadaraši a tak dále. To znamená, že to trvalo tři roky, než vůbec všechny tyto organizace vznikly. Také bylo zapotřebí nabrat pracovníky, zahájit všechny postupy, uvést vše do provozu a Eh, proto se tedy ten ehm, časový harmonogram toho programu eh, prodloužil o tři až čtyři ehm, roky a to má také dopad na náklady. A nakonec sedmý důvod. Eh, jde tedy o to, že původně tam byly pouze tři členové a nyní je tam sedm a ta interakce je mnohem větší a to také sebou nese další náklady. Co se týče odhadů, tak k tomu mám také několik komentářů. Odhady nákladů byly přeskoumány nezávislými orgány při více příležitostech a to bylo tedy jak u té mezinárodní organizace, tak i u uh, Fusion for Energy. Za druhé, myslím si, že je třeba říci, že náklady se již nyní stabilizovaly. Hlavní navýšení eh, již byly odhaleny v roce 2008 a 2009, na začátku roku 2009, a od té doby už došlo pouze k drobným navýšením a to bylo vždy z nějakého konkrétního důvodu. Za třetí, nyní se již nacházíme ve fázi, kdy zadáváme veřejné zakázky průmyslovým eh, subjektům. A Nyní tedy už jsme plus minus v tom souladu s těmi odhady. Některé jsou trošku výš, některé jsou trošku míň, ale tady už eh, to v podstatě odpovídá těm odhadům. Dále projekt se posunul do další fáze. Nyní už ta fáze toho designu už je téměř dokončená. A je zde tedy méně rizik předtím, než bude celá ta konstrukce dokončena. Dále, když jsme Mm, vypracovávali ty odhady, tak jsme také přemýšleli o různých mimořádných eh, situacích. Týkalo se to tedy té fáze výroby jednotlivých komponentů a také výroby, eh, pardon, fáze eh, montáže. Ale nyní tedy už je zde velice malé riziko. A pokud zde budou určitá ta drobná rizika, tak už je bude možné vyřešit. Uh, No a ještě poslední snímek. Chci vás ještě informovat o některých akcích, které už jsou do určité míry zaváděny a které by měly omezit náklady a které by také měly zamezit tomu, aby ty původní odhady nákladů se jaksi vymkly kontrole. Eh, čili toto je můj poslední snímek. Za prvé, Eh, z důvodu eh, této, toho mm, míchání nebo toho, té smíšené odpovědnosti budeme úžeji spolupracovat eh, s mezinárodní organizací, abychom tedy zabránili dalším změnám v tom rozsahu anebo harmonogramu, které by vedly k dalšímu navýšení nákladů. Za druhé, budeme hledat různé možnosti, jak ušetřit. A například pokud e, zde bude určitý, určité výběrové řízení, tak pokud ty náklady budou nad e, ty odhady, tak tedy e, to budeme jaksi spochybňovat nebo budeme proti tomu vystupovat, budeme si tím zabývat. Ehm, paní předsedkyně zřejmě upozorňuje, že už není čas. Pan ředitel tedy říká, že ponechá tento snímek ještě, abyste si ji mohli prostudovat a děkuji za pozornost. Omlouvám se, se, pokud vás přerušuji, ale vy pak budete moci reagovat na otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si to všechno pozorně poslechla a ráda bych zde vyjádřila podporu. Ovšem, zde potřebujeme také určitou důvěru. A když vidíme, že se udělal hodnocení v roce 2001 na straně odborníků, kteří tam dali rozpočet 2,6 miliard a v roce 2009 je to 2,5 krát více, je to více než 7 miliard. Kdyby to šlo nahoru o 30%, dejme tomu, tak bychom mohli říci, že to je dáno inflací, možná problémy v Kadaraši, stavební problémy nebo zvyšující se personální náklady. Ale vy jste na začátku naprosto podcenili ty náklady. A vždyť eh, se to schválilo, že to budou 3 miliardy eur, ne celé, a teď je to nějakých 6 nebo 7 miliard eur. Tak eh, to jste asi ten projekt zcela podcenili na začátku. A nyní jdete k nám a říkáte, hm, ty náklady jsou mnohem vyšší. A druhá věc, která mě naprosto šokuje, kde nemohu důvěřovat vašim číslům, to jsou ty běžné náklady, 5 miliard eur nákladů tam jste nešli příliš vysoko, může mi to komise potvrdit, že ty běžné náklady a také ty náklady potom na tu demontáž těch budou činit 5 miliard, protože za pár let potom přijdete a řeknete, dobrá, ovšem běžné náklady byly o tolik a tolik miliard vyšší. To je něco, na co by se měl podívat účetní dvůr. Měl by se podívat na náklady projektu ITER. Protože jinak budou potrestány všechny členské státy tím, že jsme tady vytvořili takového bílého slona, který má v roce 2050 produkovat energii a nevíme, zda v té době vůbec ještě bude lidstvo. Děkuji, pan kolega Mesalos. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana ředitele i pana generálního ředitele a děkuji vám za vaši přednášku. Já vůbec nesouhlasím s kolegyní, která se před chvílí vyjádřila. Já se domnívám, že zde hovoříme o vědě a zde musíme zohlednit určité aspekty a použít určité mechanismy, když si vezmeme kolik eh, peněz jsme vynaložili na jiný program před deseti lety, tak si myslím, že i toto je realistické. Podporuji tento projekt, žijeme v době energetické krize, aby jsme tuto krizi před, překonali, potřebujeme energetickou strategii, která bude znamenat bezpečné zásobování energií pro Evropany. Projekt ITER slouží tomuto cíli a chce být příkladem toho, že je možné jadernou energii a využívat i mírově. Je to zdroj energie, který je čistý, který nevytváří žádné emise CO2. Čína, Indie, Japonsko, USA a vedle toho je i Evropa schopná se ujmou vedoucí úlohy a proto je tento projekt pro EU velmi důležitý. Jedná se zde o částečně politickou otázku. Pokud vím, tak se jedná o jediný vědecký projekt, který koordinuje Evropská unie. Když se zde projeví z naší strany nejistota, tak může toto místo převzít někdo z našich partnerů a je jasné, že potřebujeme další finanční zdroje. Musíme ovšem zvážit, jaké možnosti tu jsou a které z nich jsou nejlepší. Evropská investiční banka se nezdá být dobrým řešením, lépe řečeno ani restrukturalizace finančních prostředků nám nenabízí řešení. Mohlo by to mít i negativní dopady na strategii EU 2020. Podporuji řešení, které podnítí členské státy Evropské unie, aby společně tento projekt podpořili. 27 členských států a Švýcarsko by měli vynaložit 1,4 miliard pro tento projekt a já podporuji toto řešení. Projekt ITER je projektem, který je velice pozitivní a mohl by se stát příkladem v oblasti výzkumu a téma jaderné energie. Nedávno jsem navštívil institut v Karlsruhe a chci se zeptat pana ředitele, jak to vypadá s časovým harmonogramem a jak vypadají výsledky a dílčí výsledky. Děkuji. Pan Turmes navrhl, abychom ty otázky rozdělili do dvou bloků. Tak pan Ody a potom další, aby se dostali na řadu všichni. Děkuji. Já mám jenom jednu poznámku na úvod, než se dostanu k otázkám, že mě to skutečně překvapilo, když slyším, že v roce 2001 se zde rozhodlo o designu reaktoru pro jadernou fúzi a jeho podporu a nyní se dozvídám, že jsme podpořili něco, co vlastně nebylo kompletní. Já se domnívám, že to je vlastně skandální sdělení pro ty kolegyně a kolegy, kteří se zabývali v Evropském parlamentu podporou projektu ITER a mě by zajímalo také, kolik předběžné fáze potřebuje takový výzkumný projekt, aby potom mohl být kompletně předložen s eh, plánováním do budoucnosti. Myslím, že zde byste to měli vysvětlit ještě blíže. Co mě nyní aktuálně zajímá, je následující otázka. Proč rada, myslím, že to bylo minulý týden, proč rada se minulý týden nebyla schopná dohodnout na dalším financování? Zajímalo by mě, jaké různé nákladové scénáře připravila Evropská komise, na jak, pro jaké případy připravila jednotlivé scénáře, zda se diskutovalo o tom, že by se použil jeden scénář týkající se určitého posunu, když ještě ten vlastní design není hotový. Zda se diskutovalo třeba také o tom, že ta realizace bude pouze omezená. Možná, že to ještě není možné vybudovat ten veliký reaktor, to je také sporné v jiných oblastech výzkumu. A zajímalo by mě také, zda se diskutovalo o tom, že ten projekt by, že bychom se toho projektu zdali celkově, protože takovéto navýšení nákladů nutně vede k tomu, že si klademe takovéto otázky. Takže by mě zajímalo, jaké scénáře komise předložila. A také by mě zajímalo, jak to bude dále. Bude nyní další rada pro konkurenceschopnost, která o tomto tématu e, rozhodne a pokud se tato rada pro konkurenceschopnost nesejde, nebude rozhodovat o dalším financováním, tak se rada ITER oso- e, obecně posune, nebo jaké představy zde má komise? Tak trochu jsme se zm- je to zmátení ale prosím, pan kolega Remek. Zdržím se komentářů, pouze e, otázku, eh, respektive e, jenom e, krátkou poznámku. Osobně si myslím, že projekt ITER stojí za to. Když se historičtí lidé poprvé dostali k ohni, tak se ho nejdřív báli, do dneška ho pořádně nezvládli, pořád nám hrozí požáry, ale posunulo to lidstvo o ohromný krok ku předu a e, možnost získávání energie z jaderné fúze je velmi lákavá a já věřím k tomu, že k tomu jednou dojde. Z hlediska těch nákladů, e, samozřejmě zvýšeně enormní, mě by zajímala otázka, e, protože ten není projekt jenom Evropské unie, jak se promítá to zvýšení nákladů mezi ostatní partnery Eh, kteří na tomto projektu participují. Zdali takové je a jak se na, eh, k tomu tyto eh, další partneři staví. Děkuji. minuti e mancano solo due interventi, Terms eh, no. Tak ještě se hlásí dva kolegové o slovo, prosím. Bohužel řečnice nehovoří na mikrofon. i Odí. Pan Turmes, pan Březina a pan Ody. A potom přijdou krátké odpovědi a pak druhé kolo. Tak prosím. A prosím, buďte struční. Ale jasně. Chi comincia? Prego. Mr. Blízko. Že kdo z vás začne, prosím, poprosím vás, abyste hovořili stručně ale abychom zde měli konkrétní odpovědi na konkrétní dotazy. Možná mohu začít já tou otázkou, která se týká návrhu samotného reaktoru. V roce 2001 tam existoval dobrý design nebo návrh, ale jak jsem, eh, když jsem říkal, že to nebylo kompletní, ten design, tak to neznamená, že to nebylo vůbec hotové. Jde o to, že tam byly některé nedostatky, některé věci, které nebyly ještě dodělané. Eh, souviselo to také s určitými prvky tohoto reaktoru a také to zejména souviselo s určitými rozhraními mezi systémy a, me, a také otázky propojení těch systémů ještě nebyly vyřešeny. To znamená, to jsou ty věci, v jakých ještě ten design nebyl kompletní. Také jsem hovořil, že v té době ještě nebylo vybráno místo pro ten reaktor, takže ani ten eh, návrh, ani ten design tedy nebyl um, upraven na požadavky toho konkrétního místa, takže to byla další věc, kterou jsme museli ještě dodělat. A za třetí, ti projektanti byli dobří v té první fázi, nicméně pak se projevily určité aspekty, uh, které tedy se ukázaly být rizikovými pro provoz celého zařízení. A proto tedy znovu byl ten design přeskoumán a bylo učiněno rozhodnutí, nyní bylo učiněno rozhodnutí, abychom tam ještě k tomu eh, zařízení přidali další prvky, abychom eh, ta rizika snížili nebo odstranili. Myslím si, že eh, v té, můžu říci, že ten Eh, design byl vlastně zlepšen a prohlouben, nicméně tedy to sebou nese určité náklady, eh, určité dopady na náklady. A to je vše, co k tomu mohu říci. Yes, I can tackle the, the issues. Ano, já také se mohu vyjádřit k otázkám těch scénářů, které komise nastínila. Myslím si, že to je velice jasně řečeno ve sdělení, které jste obdrželi. Komise chce, aby zde tedy byly finance do konce celé té fáze, to znamená, abychom dokázali zajistit to, že budou finance po celou dobu toho projektu, abychom nezjistili, že v následujících letech se vlastně opět eh, budeme nacházet ve stejné situaci jako dnes a celkové, celkový pravděpodobný odhad je 7,2 miliard. To znamená, budeme potřebovat zajistit prostředky minimálně do roku 2010, 2020, to se týká konstrukce. Pak je z té fáze provozu. Tam eh, zatím nevidíme žádné důvody, proč by se měly navýšit ty odhady provozu, eh, proč by se měly navýšit ty náklady na provoz. Jde o to, že v té první fázi musíme zajistit eh, různé materiály, ale co se týče toho provozu a údržby a personálu, tak tam si myslíme, že by to mělo být zhruba stejné, jako jsou ty odhady a stejně tak to platí i pro tu fázi, eh, ehm, vlastně, kdy to bude už vyřazeno z provozu. To znamená, my jsme tedy posoudili tyto náklady. Myslíme si, že je důležité, abyste existoval tento scénář Existuje tedy, je tedy nutné, abychom měli jisté závazky do roku 2020 a pokud budeme mít tento závazek od rady, tak poté komise může představit návrh pro potenciální možnosti, jak financovat situaci eh, pro eh, rok 2012 a 2013, kde tedy skutečně existuje deficit v tom rozpočtu. Co se týče časového harmonogramu, tak na to se ptal pan Mesaros. Je pravda, že co se týče toho časového harmonogramu, tak nyní jsme začali již tu fázi konstrukce, bude probíhat výstavba, nyní také zadáváme zakázky. Například v následujících měsících se budou také zadávat další zakázky. Budeme mít celkem 12 těch výběrových řízení. Do roku 2015 bude probíhat ta mm, vlastně montáž eh, celého toho zařízení a očekáváme, že nakonec tedy do roku 2019 již tam tedy, nebo na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 už by to mělo být v té fázi, kdy budeme moc schopni vyrábět tu plazmu a a v roce 2026 až 2027 se tedy dostaneme do, té, do fáze toho deuteria a tritia. Mm, děkuji, říká paní předsedkyně. Doufám tedy, že nyní můžeme mít další otázky. Pan Ody, prosím dire tout d'abord combien je regrette que le Parlement européen n'ait pas été associé. Děkuji, paní předsedající. Musím říci, že je mi velice líto, že Evropský parlament <clears throat> nebyl zapojen do eh, budování celého projektu a jistě víte, že eh, pocházím z jedné členské země, které se to dotýká. Je to odpovědnost komise. Rada v roce 2009 eh, položila dotaz bez reakce. V roce 2010 vydala komise velice stručné vysvětlení. A doufám, že alespoň někteří z vás toto vysvětlení obdrželi. A eh, vidíte, co se odehrává ve výboru. Rozpočtové tlaky všude mají přednost před ekonomickými úvahami, úvahami o budování průmyslu, energetiky, odráží se to ve sdělovacích prostředcích a vzniká tu dojem, že Evropská unie není schopna uskutečnit tak velký projekt. Odpovědnost má komise, členské státy, to říkám zcela jasně. My poslanci jsme <clears throat> napomínali členské státy, které tuto dohodu nerespektovaly, ale e, musí se víc snažit komise. A ještě něco, Evropská komise v tomto dokumentu e, se nezmínila jediným slůvkem o globálním rozměru. Přece je to celosvětový projekt. Hovoříme o finančních e, potížích dobře, ale byli do konzultaci zapojeni partneři, byli přizváni jaký je postoj e, Američanů a e, nebo e, Čína. Byl jsem v Šanghaji, kde je teď výstava Expo. Jaký je tedy postoj k, k celosvětovému projektu ITER? Partneři nebyli konzultováni. Já jsem eh, se podílel a je mi velice rádo, že eh, je mi velice líto, že takový velký projekt eh, padá pod stůl. Komise by se ho opět měla ujmout. Nevím, na čem se dohodnete vy, ale z parlamentu určitě vzejde iniciativa. Jedná se o vynikající projekt. Eh, v roce 2050 eh, bude lidstvo ještě existovat. Já mám malého syna a ten tady bude v každém případě eh, existovat v roce 2005 a my přece pracujeme pro budoucnost kolega Turmes, potom pan Březina. Mám čtyři zcela přesné konkrétní otázky a také očekávám nesmírně přesné odpovědi. Za prvé, Eh, eh, jaké je zapojení Francie, protože Francie se zavázala, že 20 eh, nákladů na vybudování uhradí. Ty eh, náklady na vybudování byly eh, odhadnuty v březnu 2010, takže uhradí v rámci 20 z této částky. A druhá otázka, můžete nám dát eh, podrobný rozbor podle členských států, abychom viděli, kdo uhradí kolik z těch dodatečných nákladů. Jistě je krásné o tom diskutovat. Například moje země Lucembursko, Belgie, Francie. My nevíme, eh, jaké jsou vaše kalkulace, eh, kolik bude muset uhradit který eh, členský stát. A za třetí, ta mezinárodní dimenze. Administrativa prezidenta Obamy stanovila rozpočet na rok 2011 přesně 80 milionů dolarů na projekt ITER. V naší kalkulaci to není trojnásobné navýšení. A není to vůbec to, co by měli zaplatit, takže to je v nesouladu alespoň podle dnešních oficiálních informací. Je tu e, rozdíl mezi tím, kolik na to vyčlenili v rozpočtu američané a kolik by měli v důsledku obrovského navýšení nákladu. A poslední otázka, jak se odvažujete, jak se vůbec můžete odvážit mít nějaký závazek do roku 2020. Eh, kompletní náklady na vybudování a my jakožto parlament jsme ještě eh, neschválili eh, finanční výhled po roce 2013. To, co vy v podstatě děláte, snažíte se předbíhat, že několik miliard eur bude vyčleněno z příštího finančního výhledu. pane března. Eh, já bych chtěl eh, podpořit eh, tento projekt, protože naděje spojené s jadernou fúzí musíme vyzkoušet, je to cesta do budoucna. A já bych naše hosty chtěl jenom upozornit, že teď jsou cílem ataku hlavně našich zelených kolegů, protože pro ně představují svým způsobem určité nebezpečí. Pokud se podaří jaderná fúze, tak část toho, co oni tvrdí, je poněkud v ohrožení, čili eh, já se té nervozitě nedivím. Eh, kladou vám otázky, na které nemůžete znát odpověď, protože jste uprostřed projektu, kde eh, je, vzhledem k jeho velikosti a vzhledem k nákladům, vzhledem k tomu, že to je výzkum, prostě nemůžete na mnohé věci znát teď odpověď ale já bych eh, chtěl eh, jenom položit otázku. A sice eh, spolupracujete s navrhovaným rusko-italským projektem, který se má jmenovat podle předběžných zpráv Igniter. No a jak se díváte na perspektivu dosažení fúze pomocí laserové reakce? La parola collega Remek che non ha potuto chiedere prima. Slovo má pan kolega Remek. Eh, on neobdržel žádanou odpověď a ještě jednou děkujeme tlumočníkům, kteří zůstali. Jinak bychom museli pokračovat bez tlumočení. Jaký podíl eh, zvýšených nákladů ponesou ostatní partneři projektu? Zdali také ponesou nebo ne. Pak se v jiném světle jeví samozřejmě zvýšení nákladů z naší, to jest evropské strany. tutti? A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, eh, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first... Já tedy budu hovořit anglicky. Nejprve budu reagovat na ty mezinárodní otázky nebo na ty otázky, které se týkají mezinárodních vztahů, protože na to se ptalo několik z vás. Za prvé, je nutné zcela jasně pochopit jednu věc. Dohoda předpokládá, že všichni mezinárodní partneři se budou účastnit těmi věcnými příspěvky. To znamená, že každý musí do toho projektu přinést určitý počet eh, těch součástek, bez ohledu na to, kolik budou stát. To znamená, že pokud třeba dojde k navýšení ceny pro ty evropské příspěvky, tak to vlastně ostatní vůbec nemusí zajímat. Jde prostě o to, že každý musí přispět určitými komponenty které v roce 2002 jsme odhadli cenu. V tom, v tom roce 2002 to podle odhadů měly ty eh, komponenty podobnou cenu, nebo rovnou cenu. My jsme tedy počítali, eh, že přispějeme 45% a ostatní měli přispět každý 9%. Evropská unie tedy měla přispět 45%. Nicméně Toto byly odhady na začátku. Nyní došlo ke zvýšení nákladů pro každého jinak. To znamená, to záleží, to už je vlastně problém každého toho přispěvatele. To je velice důležité říci. To znamená, že my nyní v Evropě teď máme problém, ale to je náš problém. Není to problém ostatních. Ostatní se musí vypořádat eh, se svými problémy, které se týkají těch jejich komponentů. A co se týče budovy, tak na začátku to mělo stát 550 milion eur. Dnes eh, jsme se dostali na 1,4 miliardy, 1,3 až 1,4 miliardy. To tedy potvrdili různí odborníci, kteří nás navštívili z různých členských států, kteří tam tedy se jezdili na to dívat a jedná se tedy o ten nárůst nákladů pro Evropu. Je pravda, že e, záleží také, je pravda tedy, že ta úroveň e, těch příspěvků je tedy vyšší, než byla očekávána. My musíme přispět tou naší součástí a my jsme zač, teprve za, začínáme přispívat. Znamená to, že tedy eh, je důležité, abychom my přispěli, protože my máme přispět těmi budovami a ty budovy tam musí být eh, vlastně na prvním místě, aby se mohlo pokračovat. A právě Evropa je odpovědná za ty budovy. To znamená, že ti ostatní mezinárodní partneři, u nich také zřejmě došlo k navýšení, ale důležité je, abychom my vlastně začali protože eh, my jsme vlastně ti první v tom řetězci. Ostatní partneři už tedy um, chtějí souhlasit s tím, že tedy bude podepsán ten základní rozvrh, ale nejprve musíme mít eh, závazek, že tedy budou finanční prostředky na to vyčleněny. Pokud nebude podepsán ten základní rozvrh, pokud tedy nebude ta eh, ten nebude podepsán do té doby, než tedy bude eh, odsouhlaseno to finanční, ty další finanční příspěvky. Nyní pan Turman položil dotaz Pan Turman hovořil mimo mikrofon. Pokud mi dovolíte, já bych nejprve chtěl pohovořit o mezinárodním rozměru a poté se podívám na další záležitosti. Za prvé, co se týče příspěvku USA. USA má v rozpočtu přiděleno 2,2 miliardy dolarů na celou konstrukci. To je jejich podíl. Nevím, jak oni si to vypočítali, jak jsem již říkal, tak to jsou prostě jejich čísla a my s tím nemáme nic společného. Oni nám tedy řekli, že na celou tu fázi konstrukce potřebují 2,2 miliardy dolarů. A je pravda, že oni využívají tedy větší ty kontingence než my. A nyní se podívám na ty další otázky, které jste položili.